Dámy a pánové, budeme pokračovat v zasedání. Dnes tedy absolutorium pro Evropskou komisi. Vítám zde pana komisaře Ettingera, který je zodpovědný za rozpočtové otázky. Náš eh, zodpovědný kolega je kolega Celer, který okamžitě dostává slovo, aby představil svou zprávu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Ano, to bylo rychlejší než policie. Vážený pane komisaři Ettingere, milí kolegové a kolegyně, po dlouhých přípravách, slyšeních různých komisařů, generálních ředitelů a po rozhovorech s různými kolegy zde v parlamentu, ale i v komisi, můžeme konečně představit návrh zprávy pro absolutorium pro Evropskou komisi, který máte v podkladech. Je to přeloženo do všech jazyků. A já mám ten eh, zvláštní úkol zde poděkovat eh, zejména čtyřem kolegům ze sekretariátu KONT, pánové Horc a Elas, pan Ségi a men, panu, mému asistentovi, panu Reichlovi. Tato předložená zpráva vznikla jen díky spolupráci v rámci tohoto týmu. Co se týká detailů této zprávy, o tom jsme už několikrát ve výboru měli příležitost diskutovat. Já bych s dovolením vypíchl jen pár, několik, pár eh, vybraných bodů ohledně eh, roku 2015 a ohledně celé té zprávy o absolutoriu. Podíváme-li se na eh, absolutorium za rok 2015, tedy na tuto zprávu, tak eh, vlastně řešíme velice nedávnou minulost. Jinak, co se týče rozpočtového roku 2015 a jeho výsledku, tak to je potřeba nahlížet jako takovou berličku pro nás, protože to má vstupy do aktuální rozpočtové diskuse a do naší snahy provádět evropský rozpočet ještě lépe, ještě efektivněji, protože v tom velkém měřítku je potřeba připomenout, že evropský rozpočet je placen z kapes daňových poplatníků v Evropě prostřednictvím členských států. Eh, co se opět objevilo v roce 2015, eh, je to, že vlastně to byl první rok nové komise, ta už je vlastně dva a půl roku ve funkci, ale teprve teď je tedy eh, zodpovědná plně za rozpočet a v roce 2015 jsme měli různé termínované strategie, které jsme museli nastavit. Zaznamenali jsme několik procedur, které je potřeba synchronizovat vzájemně. To první, co musíme konstatovat, je, že například, když mluvíme o přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce, tak i tam musíme mluvit o synchronizaci jednotlivých rozpočtových strategií respektive evropských strategií, projektů a plánů. Ten sedmiletý víceletý finanční rámec eh, zahrnoval eh, vlastně eh, pak máme tedy pětiletý mandát komise a parlamentu a desetiletý plánovací cyklus a ten rozpočet se musí jednak řídit strategii EU 2020, ale také prioritami nové komise, které si komise stanovila, musí reagovat na aktuální politické a finanční krize. Rok 2020 má být pak příležitostí pro harmonizaci všech těchto snah v parlamentu a komisi. Chceme na to napojit politické a finanční cíle, které pak bude možné jaksi provádět flexibilněji Jaká opatření navrhujeme? Opakovaně je potřeba přemýšlet o tom, zda bychom neměli mít takzvaný rolující rozpočet s pětiletým plánem. Je potřeba přemýšlet o tom, jak budou ty programy eh, odsouhlasovávány podle jejich politické priority v rámci těch jednotlivých období a členské státy a komisie je potřeba vyzvat k tomu, aby explicitně mluvili o těch cílech, o těch výsledcích, kterých chceme dosáhnout v rámci těch jednotlivých programů. Zejména těch, na které už se má začít předběžně platit. A případně je pak potřeba zajistit změnu příslušných směrnic a nařízení, aby bylo jasné, zda i bez těch pladeb předem lze těch stanovených cílů dosáhnout. Další věc, a vím, že to je sporné, zejména co do eh, přístupu komise, ale já to řeknu stejně, je to, že stále více musíme zacházet s tím, čemu se v Německu říká stínové rozpočty. Co tím myslíme? Myslíme tím různé finanční mechanismy, které eh, jsou financovány jaksi nepřímo z evropského rozpočtu. Mechanismus stabilizace, Eh, jednotný mechanismus pro rozpouštění institucí, Evropský fond pro strategické investice a tak dále a tak podobně. A to jsou finanční programy, které buď částečně nebo vůbec nepodléhají finanční kontrole parlamentu. Jako opatření navrhujeme, aby finanční pravidla byla jednodušší, jasnější a jednotnější, aby se, zajistila, aby se zajistily rovné podmínky mezi jednotlivými fondy. To platí zejména pro svěřenecké fondy, investiční fondy, různé facility a konkrétně také nástroje pro makrofinanční pomoc. V této souvislosti vítám zejména to, že komisař Ettinger nám už slíbil během diskuzí, že tyto stínové rozpočty budou dlouhodobě úžeji zapojeny do evropského rozpočtu. Co se týká vedení rozpočtu a jeho zpravování, v roce 2015 jsme e, řešili takzvaný backlog, to znamená nesplacené faktury, takzvaný finanční převis. To znamená, že platby e, na to příští e, podpůrné období zatížili splácení minulých faktur. A tím pádem jsme byli v nebezpečí, že pro budoucí politiku soudržnosti mm, budou jaksi na konci ty prostředky, které už byly ale stanoveny pro to příští období, znamenat, že nesplatíme závazky z minulého období. Šlo hlavně o pět členských států, které byly zodpovědné za více než polovinu těchto převisů v strukturální fondu Česká republika, Španělsko, Itálie, Polsko a Rumunsko. Dále je potřeba konstatovat, že rok 2015, ač to byl už druhý rok nového finančního období, Eh, tak jsme neměli jmenováno více než 20% národních jednotlivých národních orgánů, což znamenalo, že by spoždění v platbách v příštích obdobích eh, mohlo být ještě větší než v těch minulých obdobích. Proto vyzýváme komisi k tomu a členské státy, aby dostály svých závazků, aby snížili ty převisy rozpočtové a aby tak činili co nejdříve. A pak, aby více pracovali s netokorekturami v politice soudržnosti. Prosíme komisi eh, každý rok, aby předkládala prognózu cashflow, aby se dosáhlo jistoty rozpočtového plánování. A e, také proto, že Členské státy musí zlepšit míru absorpce, zejména u fondů EFSI. Na konci roku 2015, co se týče finančních nástrojů, bylo vyplaceno z nich pouze 75 prostředků. 80 těchto prostředků se soustředilo do pěti členských států. Eh, jen v Itálii Eh, byli zodpovědní za 45% těchto nesplacených faktur. Tady si myslím, musíme zapracovat na tom, aby tyto finanční nástroje sloužily těm cílům, pro které byly určeny, tedy pro podporu malých a středních podniků například, pro růst a zaměstnanost, eh, což je tedy součástí politiky soudržnosti. A aby se to jen eh, nezabetonovávalo v bankách, které si tím zlepšují rozvahy prohlášení o odpovědnosti, bilance a řízení fondů. Tady eh, je potřeba pracovat s daty, která máme k dispozici, to je třeba zlepšit. A my si myslíme, že komise přeceňuje fungování mechanismů, eh, korektivních mechanismů. Měla by se spíše soustředit na analýzu, to znamená na lepší prognózu. Co dál? Eh, jakožto tedy výsledek rozpočtu žádáme komisi, aby do budoucna dříve začínala plánovat, tak, aby účetní dvůr mohl tyto plány zohlednit při svých uzávěrkách. Co se týká strategie EU 2020, já si zejména pamatuju, že před čtyřmi, pěti lety jsme byli daleko odvážnější, teď tuto strategii udáváme jako základ našich akcí daleko méně často. To znamená propojení se strategií EU 2020, víceletého finančního rámce a politické priority komise, to je potřeba zdůraznit. A je potřeba to vzájemně přizpůsobovat. A pak také navenek náležitě komunikovat. A jakékoliv dopady by měly být náležitě také svázány. Co se týká příjmu, Tady vyzýváme komisi, aby zajistila, že členské státy budou řádně udávat své příjmy, aby bylo jasné, jaké jsou rozdíly v HDP jednotlivých členských států, aby bylo možné je snižovat tyto rozdíly. Pak v té zprávě také hovoříme o tom, jaká byla předchozí zpráva o absolutoriu a co se s těmi body tam uvedenými udělalo. No, pak mluvíme o jednotlivých kapitolách, růst a zaměstnanost, rozpočtová sociální teritoriální soudržnost, společná zemědělská politika, migrace a bezpečnost, management, Evropa ve světě. Tady bych rád zmínil, že chceme, aby eh, nedocházelo k takovým všeobecným, všude udělitelným výdajům. Chceme, abychom měli diferencovaný přístup, protože jsme v rámci interního auditu viděli, co se týká například afrického mírového nástroje, že tímto způsobem získáváme poznatky o funkčnosti těchto nástrojů daleko lépe, než když máme nějaký společný všeobecný postup. Nicméně tím africkým nástrojem se budeme ještě zabývat. Tolik tedy zatím z mé strany, tu zprávu máte před sebou. Já se těším na další diskusy a na to, co řeknou kolegové stínoví zpravodajové. A co bude v pozměňovacích návrzích, které už začínají přicházet. Já jsem byl velice rád, že už během toho prvního představení zprávy. Kolegové, kteří jsou stínoví zpravodové, považovali tuto zprávu všeobecně za dobrou, to jsem velice rád. A že mezi námi a komisí je vlastně jen velice málo rozdílů. Děkuji. Děkuji vám. Z vlastní zkušenosti vím, kolik práce tato zpráva představuje a proto jsem vám tak vděčná za vaši snahu, za to, že jste uvedl všechny ty Eh, problémy eh, rozpočtové oblasti za rok 2015. Slovo má pan komisař Ettinger. Eh, paní předsedkyně, pane Celere, dámy a pánové. Poté, co jsem si mohl přečíst tuto zprávu, musím panu zpravodaj poděkovat za odvedenou práci, její rozměr a Eh, vlastně děkuji tak panu Celerovi a celému jeho týmu. A děkuji také za spolupráci všech stínových zpravodajů a ostatních poslanců. Vidíme, jak široké toto téma je. Je to téma, které bylo předmětem několika slyšení s kolegy komisaři a i písemné hostyku mezi námi. To vše odráží, jak komplexní charakter evropský rozpočet a jeho doplňující rozpočty mají. Podívám-li se na priority pana Celera, mohu říci, že nikde za komisi nevidím žádný zásadní protimluv. Vaše očekávání, vaše návrhy na zlepšení jsou u nás eh, vyslyšena a souhlasíme s nimi. Ve svém návrhu máte eh, uveden seznam celé řady očekávání, což jsou tedy jinými slovy úkoly pro komisi, navrhují se lhůty, harmonogramy, které máme dodržet, abychom v rámci eh, toho procesu absolutoria, který v parlamentu skončí za několik týdnů, mohli na vaše očekávání reagovat a to v rámci eh, stanovených lhůt. Dovolte mi několik málo poznámek k prioritám, eh, které uvedl pan Celer. Nejprve tedy ty eh, průběhové doby. Mandát parlamentu a mandát komise, který je vlastně stejný, ale je o něco posunutý. A potom tady ten příklad EU 2020, jakožto příklad konceptu nebo vize, eh, tedy vize komise Barroso 2 a teď komise Juncker se svými deseti prioritami. Rád bych předestřel, jak dlouho, otázku, jak dlouho by měl běžet příští víceletý finanční rámec. Protože on má začít 1.1.2021, ale ani v této věci nebylo vyřčeno poslední slovo, zda budeme mít sedmiletý rámec nebo pětiletý rámec. A měli bychom o tom mluvit. Já bych rád řekl, že i v komisi jsou argumenty, které minimálně pro toto období eh, navrhují jednoznačně období pětileté, vzhledem k Brexitu a všemu ostatnímu. Rádi bychom o tom mluvili s poslanci, kteří se o to budou zajímat, a to nejpozději letos na podzim, než eh, si o tom komise udělá názor. Pak eh, vyčištěný rozpočet, to souvisí s flexibilitou. Nicméně cíle rozpočtu jsou omezené. Protože pokud chcete od 1.1. do 31.12. mít skvělý rozpočet a chcete mít dobré absolutorium, tak musíte omezit jaksi průzračnost nebo jasnost toho rozpočtu. Je zde, musí zde být určitá flexibilita, která znamená omezení. Musí zde být i určitá přenositelnost prostředků. A proto je ta flexibilita tak důležitá. Všeobecně rolující rozpočet pro všechny oblasti mně nepřipadá úplně ani v zájmu Evropského parlamentu, ani v zájmu vašich kontrolních pravomocí. EU 2020 a Junkrova komise. Tady máme dva rozdílné programy. Jak víte, mnoho z toho, co je v deseti prioritách eh, komise Jean-Claude Junckera, co je tam jmenováno jako důležité, se odráží také v strategii EU 2020. V zásadě jsou zde určité nové úkoly, ale ten základ a ty všeobecné cíle, konkurenceschopnost, solidarita, boj s nezaměstnaností, eh, podporování regionu, to je vše dlouhodobý cíl. Eh, konec konců i mandát jednotlivých komisí je touto prioritou jaksi zastíněn. Hovořil jste o tématu stínových rozpočtů. Já s tím pojmem jako takovým problém nemám. Nicméně pojem doplňující rozpočty nebo doplňkové rozpočty bych asi přece jenom upřednostil. Jaká je ta problematika? Ty rozpočty mohou vygenerovat dodatečné dluhy. I na národní a regionální úrovni vidíme často ty stínové rozpočty proto, aby si místní samozpráva e, získala více prostředků. A pokud bychom právě toto měli pojit s stínovými e, nástroji na evropské úrovni, tak vidíme, že to tak není, protože u nás to je tak, že e, my máme rozpočtovou politiku, která je založena na plnění úkolů. A není založena na získávání dodatečných příjmů. Máme zde strop 1,2 a to v rámci těch úkolů, které máme, můžeme označit jako restriktivní. Ale to je platné evropské rozpočtové právo. V rámci Evropské rady se to stanovilo, parlament a rada to odhlasovali, a stanovil se tím dlouho finanční rámec. A tím je potřeba se řídit. Je potřeba konstatovat, že jen za poslední roky, a zdůraznuju, že i v příštích letech, i v současnosti, se objeví nové výzvy. Migration. Migrace, uprchlíci, administrativní pomoc pro postižené země, jako Řecko, Bulharsko, Itálie, je to celá řada úkolů eh, rozvojové pomoci v sousedních zemích, aby byly omezeny důvody pro, migrace, pro migraci nebo úplně odstraněny. Eh, všechny tyto úkoly, migrace, integrace, podpora administrativy postižených zemí, nový evropský úkol, kde je jasná evropská přidaná hodnota. Tento úkol bude v příštích rozpočtových letech eh, prioritou. Tyto úkoly, eh, jejich plnění také vede k výdajům, a to výdajům v miliardách. V rozpočtu máme 6 miliard na to, spíše to stoupá, než klesá. Když budeme mít eh, ten eh, limit na celá 2%, pokud budeme respektovat, tak buď budou ty mm, nové úkoly na, financovány na úkor dlouhodobých eh, programů, jako třeba rozvoj venkova nebo zemědělská politika, ale právě předtím já chci varovat, protože i v tomto parlamentu a obecně v Evropské unii bychom vyvolali rozdělení přeskupení z kohezních a agrárních programů na, e, na, e, do oblasti migrace a uprchlíků. E, tito uprchlíci nejsou stejnou prioritou pro všechny členské státy. Buď to odpovídá tedy v přímému sousedství se Středomořím, anebo je to nebo jsou to mm, národní legislativy, které jsou příznivé pro azylanty. A tato potenciál, abychom zabránili tomuto potenciálnímu rozdělení, mm, bych byl raději, abychom měli doplňkový rozpočet, doplňkové rozpočtové nástroje, než abychom riskovali toto rozdělení. Na tom bych se nechtěl podílet. Ehm, musíme usilovat o mm, dohody jako ta s Tureckem nebo další výdaje na migraci, tedy etatizovat v rámci rozpočtu a podrobit je kontrole parlamentu a nikoli eh, to neustále financovat z paralelních zdrojů. Jiné nástroje mimo rozpočet jsou FC, Junckerův plán, tam bude k dispozici hodnocení, um, analýza výnos, přínosů a nákladů a um, pak se přesvědčíme tedy, zda je tento nástroj efektivní a zda dosahuje svých cílů. Pak tady máme jako další prioritu Eh, to je mm, čerpání rozpočtového rámce. Toto je částečně překvapivé, protože v radě um, členské státy um, vlastně bojují o zvýšení třeba struktur, například strukturálních fondů, ale ten eh, i když ten rámec není um, dostatečný, tak se ne, nevyčerpává. My jako komise můžeme jenom tam kde členské státy, eh, tedy chceme požádat členské státy, aby skutečně slovy a činy usilovaly o vyčerpání odpovídajících prostředků, aby to odpovídajícím způsobem eh, podporovali. Toto tady vidíme vlastně, jak se liší administrativní kapacita a kompetence managementu. Různá kvalita administrativy na úrovni členských zemí nebo regionů. Stěžovat se na to je jedna věc, ale omezovat a zmenšovat toto je jiná věc. To je dlouhodobý úkol v partnerství evropských institucí s odpovídajícími administrativními orgány členských zemí. Odpovídající pracovní skupina, kterou jsme před eh, dvěma lety zřídili za tímto účelem. A všechny dotčené regiony a státy se na ní mohou obrátit. Eh, Pak tady máme eh, další nástroje, pákový efekt. Máme důslednou zpravodajství, které eh, aby finanční, abychom viděli, zda finanční nástroje mají pákový efekt. U kohezních fondů to hraje významnou roli. Další prioritou byla vlastně Eh, governance nebo řízení v komisi samotné. Tady se, tím se zabýváme výroční zprávou o managementu výkonu a kriticky ověřujeme, jak jsme eh, schopni s naše vlastní fungování zoptimalizovat. Také v našem interním auditu posouzení rizik eh, jsme došli ke stejným výsledkům. A snažíme se naše vlastní procesy a postupy dále optimalizovat. Moje předchůdkyně um, hovořila o, o rozpočtu orientovaném na výsledky jako novém nástroji. A já chci v tomto pokračovat. Otázka performance, výkonu um, rozpočtových programů je pro mě velmi důležitá. Já chci obecně říci, že každé euro, které navrhujeme, které vydáváme, musí eh, pro, mít prokázanou přidanou hodnotu. Ehm, platí zásada subsidiarity, ale je celá řada úkolů, které eh, je možné lépe a efektivněji řešit na evropské úrovni. V příštím rozpočtovém rámci se budeme zaměřovat na priority přidané hodnoty a ne navrhovat nové, mm, jenom nové výdaje, nové úkoly, europarizovat a mm, bude to jenom v případě, že tam bude přidaná hodnota, která bude vidět v členských zemích. Chybovost. V roce 2015 i toto hodnotil účetní dvůr pozitivně, 3,8 jdou směrem, kterým chceme jít, totiž tím správným směrem. My věříme, že ta zpráva, která je nyní v komise, v komisi ehm, postupu, v kterém se intenzivně jednalo, tak bude dnes přijata. Mm, týká se příčin chybovosti a dalších zlepšení. Bude, ta bude dnes přijatá a brzy předložena. Nepotřebujeme víc, ale lepší kontrolu. A to tady jde o vlastně o jednotný audit, jeden audit. To by měla být kvalita, eh, kvalita těch jednotlivých auditů by se z, eh, měla zlepšit, ale nikoli zvyšovat počet kontrol přiměřenost kontrol by měla zajistit ehm, vyhnout se jaksi dvojím duplicitním kontrolám. Mnoho programů v evropském rozpočtu jsou financovány um, po dobu více let. To je ještě, důlež, ještě důležitější než chybovost v jednom rozpočtovém roku, je chybovost a konečné riziko po provedení celého projektu nebo programu. A konečná tedy chybovost, konečné riziko. Když um, je to 1,3%, tak i tady jsme na správné cestě, myslím. Klíčovým prvkem je zjednodušení. O tom jsem hovořil eh, minule. Eh, výhodách i nebezpečích, hrozeb, které z toho vyplývají. Ehm, mm, při připracování finančního nařízení budeme mít příležitost ty zjednodušující návrhy tady konkrétně pro, diskutovat. Eh, úřady programů jsou možnosti dalšího zjednodušování, ale měli bychom udělat všechno pro to, aby zjednodušování nevedlo k většímu zneužívání a tím by se stížila kontrola předpisů. Vážení poslanci, v té, tuto zprávě vidím velice konstruktivní přístup a určitou důvěru, kterou nám věnujete při udělování absolutoria. Vaše požadavky budeme brát vážně a uděláme všechno pro to, abychom se během roku tedy vrátili k tomu to tématu. Děkuji, my děkujeme, že jste mezi námi a um, také nám um, mluvíte konkrétně a dáváte nám příslušné eh, přísliby, především co se týká budoucí spolupráce. Myslím, že máme hm, nebo musíme mít zájem na tom, abychom dále zlepšovali implementaci rozpočtu protože jsou to částečně staré problémy, částečně nové problémy, ale především těch mm, prastarých problémů e, se vždy musím zamýšlet nad tím, že, proč se nám nedaří je konečně vyřešit. Pan kolega Čas. Děkuji. E, e, My jsme již se několikrát sešli s panem zpravodajem Celerem. Ve Štrasburku na posledním zasedání jsme už mě znali ten návrh a proto jsme mohli říci, že to považuji za velice kvalitní obsáhlý dokument. Všechno, co bylo nutné říci, tam je. Beru na vědomí i to, co k tomu řekl pan komisař Ettinger chci také poděkovat komisaři za jeho komentář. Je mi líto, že se k němu vracím zády, ale tak to je v tomto sále prostě nastaveno. Děkuji, mi líto. Jediné, co chci říct jménem své frakce, je následující. Jeden bod, který rádi mm, zdůrazňujeme, a to Eh, skutečnost, že účetní dvůr již léta mm, velice důsledně poukazuje na to, že u všeho, co, se, co souvisí se zprávou těch eh, sdílených eh, prostředků, což je asi 80 rozpočtu EU, tak tam je odpovědnost za chyby na komisi, ale i na členských zemích. Již leta Četní dvůr říká, že členské státy mohly vědět, že některá, některé platby nebyly provedeny podle pravidel anebo neměly vůbec být vyplaceny. A to je, myslím, důležité konstatování minimálně pro nás v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Samozřejmě ještě předtím, než toto řekl rozpočtový výbor, u, jsme si kladli otázku, jak my Eh, můžeme přivolat členské státy k větší odpovědnosti za její roli v sdílené managementu rozpočtových prostředků. Kolega Milber eh, z, liberá, eh, z liberální frakce, ten byl zpravodajem pro absolutorium a v této souvislosti byl také zpravodajem v rozpočtovém výboru. A rozpočtové TV výbor dal doporučení členským zemím a ministrům financím, aby vyžadovali každý rok prohlášení, předložení prohlášení, kde by mm, garantovali, že co se týče našeho státu, tak ty platby byly provedeny správně, byly kontroly a máme příslušné, no, vytvořili jsme příslušné kontrolní nástroje. a auditoři pak provedli odpovídající kontrolu. V tomto prohlášení by mm, ministři garantovali, že státy tedy splnily své úkoly při těchto kontrolách. Ehm, generální ředitel v komisi, když mm, předkládají dokumenty, tak tam mm, popisují své silné slabé stránky. My víme, že Eh, členské státy si toto nepřejí, tedy z různých důvodů. Jsou tam i dobré důvody, například spolkové země nemohou převzít zodpovědnost nebo eh, federa centrální vláda nemůže být zodpovědný za spolkové země. Podobná je situace ve Španělsku v případě autonomních Regionu V Německu máme systém spolkových zemí, v Belgii jsou tři, tři komunity, tři ty regiony, takže pro tyto federální státy je to obtížné. Ale to není, myslím, úplně relevantní. Když bych eh, probíhalo Eh, řízení proti spolkové zemi mm, na základě chyb v regionálních orgánech. Mm, tady musí být obžalován celý stát. Tady v tomto případě jde třeba o Flandry. Ale může to být přesvědčivý argument. Mm, Dánsko, Švédsko, Spolné království kteří částečně um, akceptovali tento požadavek. Proto bych um, dal několik návrhů v případě toto absolutoria. Mám několik otázek na pana komisaře, eh, za kterým je celá administrativa. Zná pan komisař tuto problematiku? To je první otázka. Druhá otázka jaké metody by eh, komise nebo vyvíjí komise už teď, aby odpovědnost posílil odpovědnost členských států a aby přiměla členské státy v těch případech, kdy věděli nebo mohli vědět, že některé platby neměly být provedeny nebo minimálně tam měly proběhnout kontroly, tedy jak v těchto případech eh, přimět členské státy, aby se zhostily odpovědnosti. Já vím také, že rozhodující role je na radě ministrů, ale komise jako zodpovědný orgán za výkon provádění rozpočtu, jako zodpovědný orgán pro boj proti podvodům, Ehm, tady se domnívám, že komise a komisař eh, mohou ještě dát několik doporučení a eh, inspiraci pro eh, možné změňovací návrhy v rámci tohoto udělování absolutoria. To, toto je tedy pro mě nejdůležitější bod a je pro mě důležité, abychom v tomto bodu dosáhli určitého kroku. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Hovořím s dovolením kolegy Liberackého, respektive za něj, protože on je ve výboru pro dopravu, kde je důležité hlasování, které bohužel se překrývá s naším zasedání. Zatím se mu nepodařilo dorazit. Já chci panu Celerovi poděkovat za jeho zprávu, kterou považuji za vyváženou a myslím, že bychom to eh, měli ocenit. Vyjadřuje se tam k mm, celé řadě těch eh, problémů, které jsme identifikovali z předchozích finančních obdobích. Je dobré, že máme takovou tu zprávu, eh, která se tak trochu ohlíží do minulosti, ale zároveň se snaží hledat nějaká řešení. Pracujeme s účetním dvorem na těchto řešeních a máme kromě toho tady, tady, tady eh, taky informace o této situaci, která se nutně nemusí zlepšit. Uvidíme, jestli tyto nové eh, návrhy zaberou, eh, jestli zaberou zejména na úrovni členských států, změny v těch nástrojích v uplynulých letech, v novém, eh, v období nového finančního rámce často trošku zkomplikovali situaci. My jsme samozřejmě tušili, že budou určité problémy, zejména v některých členských státech, které byly příjemci fondů soudržnosti, hovořím například o Španělsku, tak tyto státy měly také obrovské rozpočtové problémy, což byl takový ještě převis trochu z té eh, finanční krize. A měli tudíž problémy se spolufinancováním programu a plněním dalších pravidel. Každopádně vám děkuji za vaši otevřenost, eh, pane komisaři. Jsme rádi, že tu s námi jste, že jste ochoten se tu bavit o finančních otázkách a doufám, že to otevře trochu nové perspektivy. Pane Ettinger, v 80-82 pan Seller opakuje návrh z loňského roku, a to, aby iniciativa evropského semestru, která je takovým trošku ukazováním prstem eh, na eh, ty, eh, kterým se daří méně, tak jestli by nám to mohlo pomoci i s absolutoriem. Kdybychom dali dohromady nějaké tedy z těch návrhů, které pak ehm, se dostanou do zprávy o absolutoriích, tak jestli bychom mohli přitom využít některé poznatky, z evropského semestru a naopak evropský semestr by mohl reflektovat některé eh, záležitosti z, našich, eh, eh, z našeho udělování absolutorí. Pokud jde o ten nový semestr, tak se chci zeptat na následující věc. Jsou některé členské státy, které tak trochu viníme za naše problémy, jejich deficity komplikují spolufinancování, ale jistě ty projekty jsou na regionální úrovni, jenže to spolufinancování poskytuje centrální úroveň, konkrétně ministerstvo financí a oni nemohou, protože by to zvyšovalo jejich eh, celkový státní eh, dluh. Takže tohle tak moc nefunguje. Takže si říkám, jak bychom mohli zlepšit eh, ten náš systém. Právě proto mě napadlo, že by evropský semestr a absolutorium mohli si vzájemně uh, Eh, se informovat, eh, si pomáhat. Eh, pak jsou tu samozřejmě problémy s dluhem, které trápí jak nás tady v Evropě, tak i třeba Spojené státy. Já myslím, že spolu s panem Celerem bychom mohli ještě identifikovat některé další důležité věci. Už tam máme tedy tu, ty problémy s, mm, s absorpcí, Eh, pomoci, problémy s financováním, určité prodlevy, ale také na té přebytkové straně by mohly být určité problémy tam, kde jsou eh, rozpočtové přebytky. Možná bychom mohli, pane komisaři, najít v tomto nějaká řešení. Teď se dostávám ještě k tématům jako budoucí obrana, bezpečnostní eh, politika, um, to je jedna z oblastí, které, to jsou, to jsou vlastně oblasti, které by si zasloužily do budoucna více prostředků. Um, ehm, ale to, to, co často děláme, je, že bereme bereme peníze z jedné eh, kapsy a dáváme je eh, do druhé, takže ohrožujeme politiku eh, soudržnosti a společnou zemědělskou politiku na úkor jiných politik. A já si myslím, že to je takový trošku, to je taková trochu negativní pobítka. Říkáme, máme tu nové úkoly s migrací, s bezpečností, no tak dobře navýšíme rozpočet, jenže náš rozpočet je celkově omezený. Protože nikdo nechce, kromě pana Montyho, tedy zvýšit eh, celkový rozpočet. Jenže pokud zaplatíme za uh, řešení migrace a jiných věcí, no tak to je na, jde na úkor soudržnosti. A uh, politické strany, evropské politické strany, pak říkají, některé ty krajní strany potom říkají, no podívejte, uh, Eh, jak migranti eh, dostávají eh, peníze, ale proti tomu se krátí platy a podpora v nezaměstnanosti a tak, tak dále. to pak vyvolává určité negativní sentimenty. Takže já se ptám, jak zvládneme tyto nové úkoly při vědomí, že řada evropských občanů se ocitla v dost svízelných podmínkách v důsledku tedy té série krizí. A pokud jde o rozpočtovou kapacitu, ehm, tak tady vás samozřejmě maximálně podpoříme, ale musíme fungovat interinstitucionálně. Já vím, že probíhají e, různé diskuze s panem Lenner, Ehm, já myslím, že v tom bychom mohli rozhodně pomoci. Občané mají určitý přínos evropského rozpočtu, ale musí přitom procházet spoustou různých kontrol, spoustou administrativních tedy vrstev a věci by se mohly v tom, z tohoto hlediska eh, zjednodušit. A Eh, tady bude klíčová revize víceletého rámce. Teď se právě vyjádřím k těm víceletým programům. Účetnímu důvodu se to možná nebude líbit, ale eh, pokud jde o vracení prostředků pro, eh, přes víceletý rámec a tak dále, já říkám, že tyto částky jsou prostě součástí evropského rozpočtu, neměli, ne, neměli bychom o ně přicházet tímto způsobem přes to vracení. A měli bychom jasně říci, že ti, kdo potom tady jsou na škodě, eh, to jsou právě ti, kdo mají různé eh, projekty eh, podle pravidel subsidiarity, když například naše vláda není, není schopná něco spolufinancovat, program přijde o peníze, Evropská unie to dostane zpátky ale potom to musí vykompenzovat buď e, španělský občan, a, nebo prostě ten program zanikne a um, obojí je problematické. Takže tady myslím, že by se to mělo nějakým způsobem e, vyřešit, ošetřit, abychom byli schopni ty programy zajistit nebo udržet. No a ještě pár slov k finančním nástrojům. Myslím, že tady je zásadní otazník jak, a to, jak Brexit ovlivní evropský rozpočet. Tady byly takové emocionální eh, reakce, viděli jsme určitá čísla, určité náměty některých členských států, jak vyřešit otázku Brexitu. A já myslím, že vy s vaší um, autoritou byste možná měl lidem říci, že eh, by neměli eh, jen tak mm, se ohánět čísly, než jsou známy všechny fakty. Fakta. Ehm, je to trošku jako ten syndrom ehm, kuřete s useknutou hlavou, které dál běhá. Kdy prostě zvyšujeme financování některých oblastí, když se připravujeme na finanční škrty. Takže mně přijde, že tohle je opět, pane komisaři, něco, co vy byste eh, mohl, čeho byste se mohl zhostit, trošku lidi sklidnit, vysvětlit jim, jak na tom jste, protože eh, to, tohleto finanční inženýrství nás eh, dovedlo do krize, stále ještě trpíme těmi dopady, mohlo by to vést k ještě horší situaci v souvislosti s Brexitem a dalšími No a teď mi jde o to, jak můžeme přispět k té debatě o alokacích z evropského rozpočtu, jakým způsobem můžeme členským státům eh, dát jasné poselství, že každé euro investované musí mít jasný přínos, jasný, musí z něj jít jasný prospěch. Členské státy pořád se snaží svalovat vinu na Evropu. Ale co já bych si přála, je nějak, aby se nám nějak podařilo sdělit to, že euro, jakékoliv euro investované na evropské úrovni, ve skutečnosti má přidanou hodnotu, jenže my nemáme přesná čísla, jak, eh, jak toto eh, kvantifikovat. Jakým způsobem ale můžeme eh, tuto pozitivní skutečnost lidem sdělit, jak ji komunikovat? Že prostě evropský rozpočet je zdrojem přidané hodnoty v nejlepším slova smyslu. a že je to zdroj eh, přidané hodnoty, kterou často nejsou schopny eh, eh, generovat samotné členské státy. Děkuji. A poslední kolega Ali. Děkuji, paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj nemohl přijít, byl jsem požádán, abych mluvil jeho jménem. Paní předsedkyně, pane komisaři, členové účetního dvora, zástupci komise, milí kolegové, Chci poblahopřát zpravodaji ke komplexnímu dokumentu o absolutoriu. Nechci opakovat, co už zaznělo, a tak bych rád poukázal pouze na několik osobních komentářů, které budou reflektovány v pozměňovacích návrzích. Já se v těch dokumentech snažím nabídnout nejen opatření, která je potřeba zaujmout, ale e, bychom se z toho celého procesu nějak poučili. To je integrální součást dosažení růstu a výkonnosti. Za druhé jsem přesvědčen, že v rámci tohoto dokumentu je potřeba komisi také chválit e, obecně, abychom se vyhnuli pouze zaměření na činnosti jednoho člověka. E, za další, je zde hodně nerovnováhy při zdůrazňování e, celé řady otázek. Například e, udávání jedné neplatící agentury a usoustažování toho s věcmi, které se staly v roce 2016 a ne 2015, to je nepřesné. Je potřeba rovněž poukazovat na eh, jednotlivé případy z těch 219 nových eh, šetření zahájených OLAFem v roce 2015. Pokud chceme být viděni jako nestraní, musíme jednat vyváženě. Děkuji. Kolega Zdechovský? Eh, děkuji, pane komisaři, že jste tady opět s námi. Víte, oni ty naše sezení s vámi nejsou o kvantitě, ale jsou o kvalitě. Vidíte, že jsou tady přítomní především eh, europoslanci, kteří se těmito tématy dlouhodobě zabývají. A téma reformy, eh, reformy budžetu Evropské unie jsou jim blízké. Já děkuji Jáchymovi Celerovi za jeho výbornou práci, kterou na, na tomto materiálu na discharge komise odvedl. On se tam totiž kouká nikoliv jenom vertikálně na ty problémy, ale kouká se i horizontálně a snaží se najít, najít i smysl uh, a naznačit tam možnosti reformy eh, celého, celého financování. Není to přece jenom o číslech. Evropský rozpočet, jestliže se peníze nevyčerpají, tak to není žádná špatná nebo dobrá zpráva. Je to prostě o tom, že jeden rok se vyčerpají více, jeden rok se vyčerpají méně. Spíš problém vidím v tom, že když skončí jedno programovací období, tak než se nastartuje druhý, tak je tam obrovská propast. Řada členských států to prostě prostě neumí. Řada členských států, především mluvím ze střední a východní Evropy, zase hledají novou metodiku. Ale teď Evropská unie kontinuálně pokračuje. Co se změnilo? Co se změnilo mezi rokem 2013 a 2014? A chybovost. Pane komisaři, řešíme to tady už třetím rokem v discharge jak to, že některé státy tu chybovost tam prostě nemají a někteří ji mají? Jak to, že některé státy prostě za chyby nepovažují, nepovažují rozdíly, rozdíly v platbách nebo nemají, nemají mm, za chybovost to, že že část peněz třeba není, uh, není profinancována v, v souvislosti s regulí uh, Evropské komise. Řada států prostě ty věci nevykazuje. Zatímco třeba Česká republika po roce 2010, kdy tam bylo řada skandálů, tak za chybovost považuje i to, že někdo zaokrouhlí špatně na desetiny, desetiny koruny, což je mimochodem setina, setina euro. Vy jste tady hovořil o Junckerův balíčku, o jeho efektivitě. Tady, pane komisaři, vy jste součástí Junckerovy komise ale já tady nechci od vás žádný politický statement, aby jsme se tady poplácali po, po zádech a řekli si, jak čerpáme peníze. Já chci od vás opravdu, opravdu reálnou zprávu. My teďka vidíme, jak Junckerův balíček funguje a nefunguje. A opravdu se někdy směju. Je to přehození kap, z kapitoly 1 peněz do kapitoly 2 a pak e, těžko hledáme to, jak násobí se efekt těchto financí a snažíme se jako politicky křičet, o, Junckerův balíček teďka pomohl rozhýbat investice. Ne, změna struktury evropských financí pomohla, uh, pomohla výrazně rozhýbat investice a možná stabilita Evropské unie pomohla právě investory vybudit v to, že začali znovu investovat vy jste říkal o rozpočtu orientovaný na výsledky. To je to, co nám tady paní Georgieva, myslím si, dva roky servírovala, ale já jsem neviděl výsledek. Co je ten výsledek? Včera jsme tady měli zprávu ohledně uh, plítvání potravinami. Dneska tady máme o uh, eh, klimatizačním balíčku. A u obou dvou zpráv jsou dvě signifikantní věci a jedna je, že chybí jakákoliv metodika, jakým způsobem to měřit. A to si myslím, že je možná jakoby věc, kde bychom měli začít. Moje kritika není zdrcující, moje kritika je povzbuzující komisi, aby se zamyslela, aby opravdu řekla, OK, je Brexit, chceme větší reformu, chceme efektivitu čerpání, čerpání peněz. Jestliže chybovost bude 3,5 nebo 3,8, pane komisaři, Promiňte, jsme dospělí lidi. My si můžeme, můžeme říci, že to, co říkal Churchill, že věří těm statistikám, který si sám dokáže, dokáže uh, připravit. Takže já si myslím, že bych tady byl hodně opatrný. A další věc je, co chci zdůraznit, pozice Evropského parlamentu je opravdu konstruktivní. My nejsme destruktivní. My nechceme vás kritizovat za, za jednotlivosti, co kde plníte. My chceme opravdu s vámi připravit se na další směřování Evropské unie. My chceme, aby opravdu se vrátila, vrátil, um, vrátila důvěra občanů v Evropskou komisi. Stavění rozhleden v, v údolí je prostě na prd. To Evropské unii nepřinese body to že opravdu evropská komise na jednu stranu zakáže stavbu a na druhé straně pokutuje, daný stát, stát um, zakáže stavbu na základě toho, že tam je nějaký ohrožený druh a na druhé straně pokutuje stát nebo sankcionuje, že nečerpá ty prostředky, si myslím, že je prostě nesmysl. My musíme vnést logiku do financování Evropské unie. A to si myslím, že je i závěr discharge kolegy Celera. A budu rád, když, když na mé připomínky potom odpovíte.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 První věc, kterou tady máme, je ehm, takový mm, pocit, že se jedná o poměrně typickou zprávu. Ehm, tak tři ze čtyři z pěti, poměrně dobré to je tedy a tím bychom mohli skončit. Pan Zeller řekl víceméně to též několikrát. Jeden Eh, dojem, ale který z toho máme jako poslanci, je, že to, co říkáte, ukazuje na určitou setrvačnost. Říkáte, ano, vyvíjíme úsilí, snažíme se, děláme korekce, bude to lepší, bude to někdy v budoucnu. To slyšíme každý rok, víceméně. Při každém uh, discharge. Není to špatné, bude to ještě lepší, komise proto všechno dělá a tak dále. To vždycky slyšíme. Připomeňme si také, že absolutorium, o kterém teď mluvíme, je ne, něco neobvyklého. A to jsme řekli několikrát. Protože mm, jsme mluvili o mm, výčetních výkazech z minulého finančního období. V roce 2015 byla malé zlepšení a absorpce e, v novém e, finančním období. Zdálo by se, že komise mm, je pasivní, že věci odkládá, členské státy e, si vlastně dělají, co chtějí. Jak řekl pan Zdechovský, Eh, jsou tam žáby, takže nemůžete budovat silnice. Členské státy dělají, co chtějí, komise říká, no, my nemůžeme nikoho jmenovat, nemůžeme je obvinovat, protože to prostě není v pravidlech. Eh, získáváte dojem, že jsou státy, které je možné jmenovat a kritizovat a některé, které není možné kritizovat. A to je mm, dojem, který vzniká mm, určité nerovnováhy. My víme, kdo je zodpovědný za rozpočet a proč, ale dovolte, abych eh, eh, řekl jednu obecnou, obecný apel na vás. Kdy můžeme začít mluvit o výkonu eh, provádění rozpočtu 2016. Co bylo efektivní, co nebylo, co se udělalo, co se neudělalo, jaké tam byly záměry, dosáhli jste svých cílů, nedo, kde jste nedosáhli svých cílů. Není nic snazšího, než um, vysvětlit toto Eh, lidem, kteří podporují eh, EU a není lepší způsob o, vlastně vyvrátit obvinění těch, kteří EU podkopávají, než, než ten, tato cesta. Takže to je, je tady eh, určité obecné očekávání, totiž jasné odpovědi v těchto věcech. 2015. Platby za prostředky na platby a na závazky Dobře, ale co tady chybí? Chybí kvantifikovatelné kvóty nesrovnalostí, srovnatelné částky nesrovnalostí, neregulérností a e, vrácené prostředky, vymožené prostředky. Jak k tomu dochází? Možná nějaké příklady peněz, které se vrátily, které byly vymoženy, protože to bude také nutné. Rozpočet musí být mírou efektivity. Tady chci poděkovat panu Zellerovi za velice eh, střízlivou zprávu. Nemáme tady podrobnosti, o tom jsme mluvili na slyšení. Tato zpráva je určitá deklarace. My chceme od vás slyšet deklaraci, pane komisaři, jakési prohlášení že efektivně eh, vážíte fakta a nejenom byrokraticky eh, mluvíte o tom, jak děláte své maximum a jak to bude za pár let v budoucnu a tak dále, a tak dále. To nelze prodat občanům. Pak je tady další finanční perspektiva, to je jiná věc. Kdy budou špičky těch pladeb? Kdy, kdy Eh, na to přijde, kdy bude implementace je 7 až 9 pak, že budou také mm, období neplacení, jak se vrcholná období neplacení. Takže eh, jaké lekce vyvodí, vyvodíme z toho pro budoucnost, z tohoto absolutoria? Děkuji. Já mám um, asi 8 bodů, které bych s vámi chtěla probrat. Jedna se týká Um, písemného dosadu, eh, eh, kolik dostávají nečlenské země EU, které se podílejí na programech a tady děkuji za eh, podrobnou odpověď. Co, ne, co se nevysvětlilo, to se týká roku 2016, že totiž Švýcarsko je čistým příjemcem, přičemž Norsko je čistým plátcem. Je to mm, výsledek určitých e, projektů, tady Horizont 2020. Jste mluvil o číslech e, z roku 2015. Bylo by hezké, kdybyste tomu něco řekla. Samozřejmě tady e, souvisí s Brexitem. Britové už se tady těší, že ten švýcarský model nebude tak špatný. Další věc se týká starého problému. U strukturálních fondů vidíme řadu problémů, které, kterými se již dlouho zabýváme. V letošním roce 2020 mm, zase byly výhrady pro španělské eh, místy, 22 eh, pro Španělsko, to už máme 20 let. Jsou to stále ti stejní. Samozřejmě tam jsou ústavní problémy ve Španělsku, ale je důležité, jaký je tady plán. Nemůžeme věčně eh, pokračovat Eh, s řešení starých problémů a řešit také nové, když nevyřešíme ani ty staré. Další bod mm, týká finančních nástrojů, máme jich asi tisíc. Nemáme vůbec přehled o tom. Mm, vy jste řekl, že tady mm, vykazování eh, se zlepšilo podávání zpráv, ale my bychom potřebovali vědět, kolik mm, privátního kapitálu se využívá v těch finančních nástrojích. Já mám dojem, že eh, mm, eh, tedy eh, to se týká členských států. Co víme o účasti privátního kapitálu? Tady by měla komise také klást důraz na to ve svých informacích. Návrh rozpočtu se chce ještě rozvíjet tyto finanční nástroje. A to je věc, kde, kterou vidím kriticky. Především otázku mm, propojení EFSI a strukturálních fondů. Účetní dvor právem poukazuje na to, že touto vazbou eh, se vlastně vyprazňuje víceletý eh, finanční rámec. Jsou to transfery, které nejsou v rozpočtu, ale jenom protože to jsou finanční nástroje, takže nové prostředky eh, E, vlastně e, celou rozpočtovou disciplínu vlastně zahodí. Takže mě by zajímal ten mm, počet e, úprav týkající se finančních nástrojů. Měly by tedy existovat i pravidla pro finanční nástroje. Když máme 50 grantů a 50 finančních nástrojů, tak jak to tedy Eh, to mi nikdo nevysvětlil, to, jaký to má smysl. Otázka, jaká je budoucnost finančních nástrojů, správná budoucnost, musí, já bych byla ráda, kdybyste se zabýval tímto tématem, protože eh, eh, to, tím se budeme zabývat ještě dlouho. A to není v pořádku. Tedy rozpočet pro výsledky. To bylo řečeno, co, co se tady plánuje jak to chcete dál, dělat dál. Byly konference, já jsem měla dojem, že eh, z těch konferencí, co to tady je? Um, musíme také říct, že ano, budeme, budeme to dělat, ale nemáme tady žádnou, nemáme žádnou velkou naději, jak to dopadne. Je důležité, abychom v budoucnu byli schopni posoudit, co z těch programů, jaké výsledky bude mít eh, ty programy, jaké tam jsou performance indikátory. Hmm. Další bod, o tom jsme také již mnohokrát diskutovali, to je zemědělská politika, kdo dostává ty peníze. Když 80% příjemců zemědělské politiky dostává 20% prostředků a těchto 80 dostává eh, necelých pět tisíc euro ročně. Komise, členské státy říkají různé věci, komise se snaží, ale jsou to samozřejmě v promoci národních států. Eh, jsou tady i členské státy, týká se to České republiky, kterou se tady zmínit. Pro stávající období potřebujeme určité tou změnu, té omezení, protože pokud budeme takto pokračovat dál, tak zemědělskou politikou vytvoříme nástroj pro bohaté eh, vlastníky velkých eh, lánů. Mm, dále, eh, co se týče DG NIR, tak máme tady 138 dokumentů, jsou management, zprávy managementu, co se týká sporů mezi komisí a výborem pro rozpočtovou kontrolu. A e, příslušné DG e, se toho neúčastnilo do roku 2015. Jsou to indikátory, mm, mm, mm, které tedy e, teď už jsou, ale neúplně. My chceme, aby skutečně jste eh, požádali DG, aby, se zabí, aby používali všechny indikátory, nejenom polovinu. Eh, eh, samozřejmě je důležité, aby se to mezi jednotlivými DG dalo srovnávat. To by bylo důležité i pro komisi, aby věděla, co se děje v třetích zemích s evropskými prostředky. Řecko. Řecko jsme navštívili, my jsme tam viděli 181 prioritních projektů pro mm, Řecko a těchto 181 prioritních projektů se snažíme monitorovat, což není snadné. Nyní e, e, jsme se e, tedy rozešli na předletní pauzou s generálním ředitelstvím. Je důležité, aby Řecko mělo výsledky, proto jsou ty prioritní projekty velmi důležité. Pro nás by bylo důležité, abyste vy jako komisař pro rozpočet také věnoval mm, nebo obrátil svoji pozornost na tyto projekty, protože chceme, aby byly uzavřeny. Nechceme ty peníze zpátky, je nutné je uzavřít a nebo vrátit ty prostředky. My to nechceme zpátky, chceme úspěšné projekty v Řecku. A pak ještě jedna prozba, generální ředitel Olaf je v úřadu do února příštího roku, pak bude eh, tender, výběrové řízení, vzhledem k délce toho postupu bylo by dobré eh, co nejdříve to zahájit. Děkuji za trpělivost a za pozornost. Dostáváte slovo, prosím. Paní předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, nejprve tedy eh, k tématu vedoucího OLAFu. V rámci e, skončení funkce stávajícího ředitele a s cílem e, vybrat nového ředitele nechceme mít žádné dlouhé přechodné období, to znamená, chceme nového člověka jmenovat co nejdříve. E, ten proces chceme spustit co nejdřív a chci vám říci, že než cokoliv uděláme, budeme vás informovat. Víme, že to je citlivé téma, že ten eh, budoucí ředitel musí od prvního dne mít schopnost vykonávat svou funkci a to znamená, že parlament musí být součástí tohoto procesu rovněž hned od začátku. Další věc. To eh, citlivé téma eh, těch čísel, která vám předkládáme, která jsou velice komplexní. Vy říkáte, že je máme doplnit a zpřesnit. mě eh, tady ve věci Švýcarska eh, říkají, že Švýcarsko také platí eh, podobně jako třeba některé členské státy zde, jinými slovy, že Švýcarsko je i nadále čistý plátce. A účastní se na celé řadě programů, celé řadě eh, struktur EU, například jednotný trh, Horizon 2020 a tak dále. Ale to jsou všechno smlouvy, které jsou jaksi založeny na předpokladu, že ten přístup k těm programům něco stojí a že Švýcarsko má zájem se těch programů účastnit a je ochotno za ně platit, nebo za ten přístup platit. Jinými slovy, Švýcarsko nemůže být označováno jako čistý příjemce, ovšem jako čistý plátce, který si těmi platbami platí přístup k věcem, jako je vnitřní trh, eh, podmínky pro vývoz a dovoz, různé služby a třeba účast na atraktivních výzkumných programech v rámci Horizontu 2020. My vám ta čísla v příštích dnech poskytneme ještě v přesnější, detailnější podobě. Pak tady byla celá řada otázek, které se týkají také rady a členských států. Já jsem tak, tak trošku mezi dvěma mlínskými kameny a upřímně vám říkám, pro příští víceletý rámec budeme eh, muset vypracovat konkrétní návrhy. Já v rámci toho absolutoria musím chodit do všech výborů, ale nikam nechodím tak jako k vám. Mluvím také s radou, mluvím s ostatními komisaři. Je to velice intenzivní proces a nevždy je to proces úplně vedoucí k výsledkům. Pokud jde o různá obvinění ze strany jednotlivých poslanců. Uvědomte si, prosím, kolegové, že vy se nikdy s ministry na jednání s radou nesetkáte. Setkáváte se pouze s různými jejich zástupci. A proto, prosím, přemýšlejte o tom, zda by neměla proběhnout nějaká neformální rada k víceletému finančnímu rámci, kde bychom mohli tyto eh, jaksi nevyjasněné otázky vyřešit a stanovit si společné cíle. Vy jste všichni europoslanci, ale voleni jste v členských státech. A tam jste všichni členové nějakých politických stran. Ty jsou často nebo méně častěji členy vlády a tím pádem vlastně máte přístup k těm stejným zástupcům, kteří jsou pak vysíláni e, z Madridu do Madridu, z Berlína do Berlína a z Prahy do Prahy, abych tak řekl. Ale Evropská unie jako taková eh, spočívá na důvěře, že zpráva, kterou mají dělat členské státy, bude také provedena. A za to je zodpovědná národní zpráva. Musí probíhat třeba i rozpočtová kontrola na národní úrovni. My to všechno neuděláme. Spoléháme na spolupráci účetních dvorů. Evropský účetní dvůr je ve stálém kontaktu s národními účetními dvory. Pan Lene to chce dál zlepšovat. V zásadě potřebujeme společné kontrolní schéma a musíme mít nějaký systém, jak spojit činnost Evropského soudního dvora a národních, eh, eh, Evropského účetního dvora, pardon, a národních účetních dvorů, aby pro, mohla probíhat koordinace jak na úrovni evropského rozpočtu, tak na úrovni národních rozpočtů, protože zájem je všude stejný. Protože eh, národní rozpočet je stanován národními poslanci, a národními účet, účetními dvory a evropský rozpočet je stanovován vámi poslanci a Evropským účetním dvorem. A to je spolupráce, kterou musíme dále rozpracovat pak je potřeba se více účastnit, a to myslím i sebe, eh, na grémích v národních parlamentech. Já nevím, pokud byste mě třeba pozvali do Prahy, nebo do Španělska, nebo klidně do nějakého regionu v některé zemi, tak já jsem připraven tam jet a představovat tam tu komplexní strukturu, aby se ta stala průhlednější pro lidi tam. Co se týká eh, tématu evropského semestru a jeho lepšího využití, to také řešíme, jak eh, tady o tom mluvila paní europoslankyně. Je potřeba eh, vyjasnit si otázku nejprve na úrovni víceletého finančního rámce, zda ty návrhy s finanční relevancí v evropském semestru mají být závaznější co do jejich napojení na programy soudržnosti. A e, myslím si, že zde musí mít určitou váhu i parlament se svými návrhy. My jako komise vypracováváme evropský semestr. Ten se odhlasovává v radě. A pokud e, zde jsou nějaké finančně relevantní návrhy, které by měly e, navázat jaksi možnost odvolat prostředky v rámci fondu soudržnosti, to by mohlo být velice slibné. Dále, proč eh, ten víceletý finanční rámec začal tak těžkopádně? No, protože eh, byl schválen teprve v prosinci 2013. A my chceme udělat vše proto, aby příští rozpočtový rámec nebyl schvalován až teprve v prosinci 2020. A vy se musíte sami sebe ptát na otázku, protože váš mandát eh, končí začátkem roku 2019. Zda jste ochotni ten, víceletý, ten příští víceletý finanční rámec schválit ještě v tomto období, pokud k tomu ochotni jste, eh, a nebo naopak, pokud vy začnete ta jednání a dokončí je příští parlament, no, tak pak eh, je potřeba zajistit, aby eh, rada se tou otázkou nezačala zabývat teprve v roce 2020. A tím pádem by mohlo vzniknout nějaké okénko v říjnu, listopadu příštího roku, a někdy v březnu, dubnu 2019, než začne předvolební boj, to celé uzavřít. A to je centrální politická otázka. Kdy chceme skutečně vážně začít jednat o tom příštím víceletém finančním rámci? Podle platného práva musíme začít něco dělat v roce 2017. My se na to už připravujeme, ale e, dává to smysl pouze omezeně, pokud komise Eh, odsouhlasí, nebo vypracuje rozpočtový plán v prosinci 2017 a pak má proběhnout bezvýsledná debata v tomto parlamentu, přijde nový parlament, půl roku se bude rozkoukávat a pak Evropská rada eh, někdy, já nevím, na podzim roku 2020 bude mít pocit, že se tím konečně může zabývat, no tak to není nic moc. Já si myslím, že good governance vypadá trochu jinak. Myslím si, že společně s vámi v tomto parlamentu bychom měli řešit otázku dobré zprávy věcí veřejných a příští víceletý finanční rámec může být proto dobrou příležitostí. A měli bychom si stanovit společné časové okénko, kdy a jak se tím budeme zabývat. Jaká je má hlavní obava pro příští rozpočtové roky a pro příští rozpočtový rámec? Za prvé, jak eliminujeme tu mezeru, eh, která vznikne v důsledku vystoupení eh, Velké Británie, což bude nějakých 9 miliard, co nám bude chybět. A za druhé, budeme ochotni, a to je velká příležitost pro Evropskou unii, ty nové úkoly, migrace, pohraniční kontroly, ohrana hranic, eh, ubytování a integrace uprchlíků, jejich registrace, pomoc pro přetížené zprávy v zasažených členských státech Bulharsko, Řecko, Itálie a tak dále. Budeme ochotni ty věci evropsky koordinovat, anebo je na evropské úrovni organizovat? Protože to pak bude také stát eh, každoročně několik miliard. Já si myslím, že to bude alespoň v řádu několika miliard. Máme Brexit, to je 9 miliard a pak ještě nějakou druhou, poměrně vlastně asi schodnou položku, kterou budeme muset pokrýt. A proto já se připojuji k vašemu očekávání. To nejde kompenzovat jedna ku jedné dlouhodobým škrtáním v programech zemědělství nebo soudržnosti nebo něčem takovém. A to je ten úkol, kterým se musíme v první řadě zabývat. Strukturálně si musíme ujasnit, co a jak. A tady je pro mě vaše rada drahá a vaše očekávání také. No a za třetí, pak je tady také otázka toho rozpočtu, nějakého rozpočtu eurozóny. Máte zde nějaká očekávání? Tedy, že bychom vytvořili dedikovaný rozpočet pro eurozónu? Pokud ano, jaký by měl úkol, jaký by měl rozměr. A kdo by ho vlastně vypracovával, kdo by ho odsouhlasoval, kdo by ho kontroloval. To jsou ty hlavní otázky. To znamená Brexit a pokrytí těch chybějících výdajů, za druhé, nové úkoly, migrace, uprchlíci, ochrana hranic, rozvoj v sousedních regionech a za třetí, rozpočet eurozóny. To jsou podle mě tři megatémata příštího rozpočtového rámce. Vy jste mluvili o tom, že eh, každý rok se mluví o tom, vše v pořádku, ale musí to být ještě lepší. Ano, tak to je. Eh, včera bylo všechno v pořádku, dnes chceme být ještě o něco lepší a zítra zase ještě o něco lepší. A vaše očekávání tomu odpovídají. V návrhu pana Celera se velice často říká, milá komise, tady to je chvalitebné nebo dobré, nebo dobré až chvalitebné nebo dostatečné, ale musí to být, musí se to stát lepším do budoucna. A já vám říkám, má služba, mé služby se snaží být ještě lepší. Já znám úředníky z nejrůznějších úrovní, od té nejnižší přes regionální po národní až sem a mohu vám říci, že jak motivace, tak kvalifikace mých kolegů v DG Bač, ale i v DG Human Resources je na velice vysoké úrovni. U kvality, kvalifikace a motivací našich kolegů vidím eh, třeba v porovnání, eh, lidi lze jenom porovnávat vis eh, sport, nevidím zde žádné nedostatky v kvalifikaci nebo motivaci nebo kvalitě jak na místní, regionální, státní, tak evropské úrovni. A stejně tak tomu je eh, Stejně tak tomu je třeba v průmyslu, který s tím musíme srovnávat, eh, kde často ty nedostatky jsou. Eh, komise je údajně prý příliš pasivní, pokud je o problémy v členských státech. Já jsem před třemi lety jmenoval eh, Task Force, když šlo o to, že když členské státy nejsou schopné využít na 100% programy z rozpočtu, aby se ty peníze vzaly zpět. Radit se o tom můžeme, ale prosadit to nemůžeme, protože podle subsidiarity a suverénosti našich členských států se klade důraz na to, aby komise nebyla moc silná, aby komise poskytovala služby, aby radila, případně kritizovala nebo řídila, ale to, co se má dělat na národní úrovni, na úrovni vlád a ministrů a úřadů, to nemůžeme doplňovat a nemůžeme to nahrazovat. Co se týká definice chyb, to jsou čísla, eh, účetního dvora. Chybovost, to je také něco, co vypracovává účetní dvůr. Já si myslím, že eh, účetní dvůr eh, definuje ty chyby a stanovuje chybovost eh, velice kvalifikovaně. Můžeme se na to zaměřovat z hlediska nějakých pravidel de minimis, to můžeme dále optimalizovat, ale já si myslím, že E, máme jasnou definici, která platí pro všechny členské státy a pro jejich rozpočty a která je prosaditelná. Otázka e, rozpočtu orientovaného na výsledky. To je takové opakující se téma. Uvedu dva příklady. Na základě tlaku parlamentu dáváme prostředky na boj s nezaměstnaností mladých a to posilujeme. A informujeme o tom. A proto v této oblasti musíme dosahovat také výsledku. Musíme tedy dokázat, že bez těch prostředků vynaložených z evropského rozpočtu, což tedy požadoval parlament jako prioritu, že by ta nezaměstnanost mladých byla jinak ještě horší, než je teď. A nebo v letech 15, 16, 17, 18, že se ta situace zlepší, než jak by tomu bylo bez těch peněz. Druhý příklad. V důsledku setkání v Římě v březnu jsme zavedli digitální den. To je taková akce, kterou jsme vypracovali, kde jsme chtěli uzavřít dohodu s členskými státy, které to zajímá, na téma High Performance Computing vysokovýkonnostní výpočetní technika. Evropě chybí superpočítače pro big data. Z deseti nejvýkonnějších počítačů na světě je jenom jeden v Evropě. V 80. let to bylo sedm z deseti. A na to musíme vydat z rozpočtu prostředky. Musíme vytvořit pobídky, abychom mohli investovat do vysokokapacitní infrastruktury. Naším cílem je v příštím desetiletí mít Tři z deseti nejlepších počítačů na světě v Evropě. Na tom to můžeme měřit. Z jednoho na tři. Za evropské peníze. A pokud se nám to nepodaří, tak jsme cíl nesplnili. Cíl jsme definovali a teď je potřeba ten cíl splnit. A na tom nás musíte měřit. To je ta zaměření rozpočtu na výsledky. Tedy, že si definujeme cíle a potom kontrolujeme, zda těch cílů bylo evropskými penězi dosaženo. Pak je tady ta otázka dvojího financování, paní předsedkyně. Tedy máme klasické programy plus třeba EFSI. A je správné, dokud eh, tady do toho zapadá i EIB, aby grémia EIB byla právě těmi, kdo to hlídá. Nejen parlament a rada. Vaše rozpočtové kompetence zůstávají, pokud nějaké ty záruky selžou. Pokud se peníze z evropského rozpočtu na, začnou nasměrovávat do rizika. Dříve ne. Mně by bylo milejší, kdyby EIB byla skutečná evropská banka a byla majetkem Evropské unie. Ale k tomu chybí členským státům odhodlání, alespoň co já vím. A my budeme muset přeskoumat, jak EIB může mít i větší odpovědnost i pro vás. Pokud vím, pan Hoyer je připraven s vámi transparentně spolupracovat ale protože EIB pracuje s kapitálem členským členských států, tak hlavní odpovědnost EIB zůstává na národní úrovni. Tedy na úrovni parlamentů v národních členských státech a ne ani tak v Evropském parlamentu. Já jsem připraven mluvit o otázce Junkrova plánu a soukromém kapitálu. Musíme mít i cíl zangažovat soukromé investory a nevyužívat jen eh, veřejné banky, strukturální banky, KFV a všechny ty ostatní. A je potřeba využívat prostředky z veřejných strojů. Pak by ta Eh, hodnota byla, přidaná hodnota byla daleko nižší, než když budou investovat na vlastní riziko soukromí investoři prostřednictvím třeba Junkrova plánu, kteří zejména nebyli v minulosti připraveni do Evropy cokoliv investovat. Co se týká toho, co jste říkala o DG NIR, k tomu se vyjádříme v příštích dnech písemně, když dovolíte. A Eh, co se týká toho témata Španělska a nejen Španělska, toho se zhostím rád. Já jsem si přece vzal, že se z příštích měsících setkám s národními ministry, pokud o to budou mít zájem, a můžeme se bavit o prosazování, o provádění evropského rozpočtu, svolávání peněz, dodržování evropských pravidel. A myslím si, že je potřeba konfrontovat i národní ministry s jejich slabinami. To je úkol pro mě, ale i pro vás. Pro mě je to úkol v přímém dialogu mluvit o tom s těmi kolegy z národních vlád. To byly ty nejzásadnější otázky. Jinak tady si vlevo vpravo pánové hodně psali, takže v rámci té eh, vaší zprávy o absolutoriu. Všechny ty úkoly budeme postupně řešit v příštích měsících. Děkuji. Děkuji vám za zodpovězení otázek a za nabídku další spolupráce. Všechny poznámky e, bereme na vědomí. Na závěr má slovo ještě pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za tyto obsáhlé odpovědi, také za formulaci vašeho stanoviska, jak budeme pokračovat dál v utváření evropského rozpočtu. Já chci říct, zmínit ještě jednu zprávu, která tady je. To, to je schrnutí 31 zpráv účetního dvora k rozpočtovému roku 2015, kde jsou důležité věci pro nás jak eh, vypadají využívání evropských prostředků v programech a opatření. A eh, myslím si, že eh, tato cesta nám vlastně ukazuje důležité ponaučení, jak postupovat dál. Co bych si přál, aby se v, odpověd- v odborných výborech jmenovala pozornost těmto zvláštním zprávám účetního dvora protože právě tam musí probíhat eh, analýzy toho, jak se evropské prostředky využívají více než zde v eh, výboru pro rozpočtovou eh, kontrolu. Jak řekl komisař Ettinger, jak chceme postupovat do budoucna, mm, je nutná reforma, co se týče evropského rozpočtu. Vy jste řekl, eh, jak si představujete řešení této výzvy. Také z tisku dověděli. A, ale myslím, že bychom se ne, že, že se nemůžeme vyhnout poražením takzvaných svatých krav. Víme, jak je to obtížné. V Indii je za to trest smrti. A tady jsme trošku rozumnější v našem přístupu se k tomu může kolega, většina kolegů připojit. Jeden důležitý bod, zemědělská politika předseda zmínil, že 80 prostředků jde na 20 příjemců. E, ten obrázek e, drobného zemědělce kterého podporujeme, tak to už je eh, v podstatě pase. Máme co dočinění s velkými zemědělskými holdingy a když eh, komisař pro zemědělství pišně říká, že export zemědělských produktů do zemí mimo EU můžeme zvyšovat, tak stále zvyšujeme, tak já se ptám, eh, do jak, jak daleko ještě budeme zacházet se, s tou dotační politikou v rámci Unie vidíme, že, že, že zemědělství je ziskové v tuto chvíli a proto je otázka, zda jde naše dotační politika správným směrem. Jsem rád, eh, když eh, mm, mm, zemědělství Mm, vlastně to potřebujeme jako opatření na ochranu krajiny, regionální produkce, ekologická, spotřebitelsky přátelská eh, produkce. Ano, to, to bychom měli chránit a podporovat, ale když mají podniky milionové zisky, pak myslím, že jim nemusíme z evropských prostředků stále ještě platit. Vím, že to je kontraverzní, ale já už jsem mluvil o svatých krávách kohezní strukturální politika, odklady z MFF, eh, pokračuje, to pokračuje kohezní politiky, mm, pak je tady, eh, pak jsou tady závěry několik měsíců po uplynutí ob, příslušného období v jednání s členskými státy je tady ob, období dohod k eh, partnerství až po operační programy, které se schvalují, takže právní rámec k implementaci N plus 2, N plus 3, už jsme, už máme mm, tuto, tyto fáze ještě v mnoha zemích není uzavřena, takže při, to jsou ta příprava nápravná opatření také jsou projekty na základě starého nařízení, které se vyučtovávají, které, které nezačaly v novém období. To samozřejmě celou strukturální kohezní politiku a také cíle, jaké má dosahovat, vlastně úplně narušuje. Jak jsem pochopil z diskuse v regionálním výboru, musíme jít novou cestou musíme mm, už teď začít připravovat právní rámec pro pokračování kohezní a strukturální politiky, tak abychom ještě před začátkem nového podpůrného období eh, měli regulační rámec a pak rychle se začátkem období eh, mohli implementovat. A přizpůsobit tím mm, stávající fáze. To by se mohlo a mělo podařit, když všechny zúčastněné členské státy, komise a parlament eh, se budou věnovat této otázce. Rozvojová politika, to je díky bohu eh, zpátky v mm, jako priorita. Mnohé se dělá, mnohé se ale nekoordinu, nekoordinovaně, eh, fragmentovaně v mnoha opatřeních a rozpočtových linkách. Teď se by se mělo mm, debatovat o novém nástroji, který převádí prostředky, aniž by bylo jasné, co by to mělo dosáhnout. My vyspějeme eh, ty konsenzu v Evropském parlamentu současně s komise připravuje tzv. maršálův pláv pro Afriku aniž by o tom tady zpravodajové něco věděli, takže to je jenom jeden příklad nedostatečné koordinace, koherence evropské politiky. Eh, čas je omezený. Úkoly, které jsou před námi, jsou mnohé. Já se těším na to, že komisař Ettinger se eh, postaví tváří v tvář těmto výzvám a eh, mohu mu přislíbit eh, spolupráce strany parlamentu. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy 6.3. ve 14 hodin. Budeme hlasovat 22. března. Eh, ještě než toto uzavřu, tak chci říci, že stávající um, účetní komise bude Eh, ze jinam, takže chci poděkovat za vždy ehm, spolehlivou spolupráci, přejeme hodně úspěchů a nestratíme vás ze zřetele. Doufám, ehm, že budeme moci přivítat vaši nástupkyni, paní eh, Rosu která eh, byla ředitelkou pro kon rozpočtu a zítra moci mm, přijít mezi nás, takže se těšíme na spolupráci a ještě jednou děkujeme. Tím jsme se dostali k bodu um, 50, konce bodu 53-54 a dostávám se k bodu 55. Zvláštní zpráva Učitního dvora z roku 2016 o e, roku 2000, 2007 až 13 zpravodaj Liberacky Balko který také hned dostane slovo. Takže vítejte. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrá ráno. Dámy a pánové, pane zpravodaji, jsem rád, že mohu předložit tuto zvláštní zprávu účetního dvora ustanovení týkajících se uzavření um, programu eh, pro soudržnosti a rozvoj eh, venkova. A i když jsme zatím pouze na počátku roku 2017, tak tady se bavíme o nastavení či uzavření teprve toho období za rok 2007 až 2013. A způsobilost skončila teprve v roce 2015 a stále ještě zbývá jeden měsíc v členských státech pro předložení eh, uzávěrek komisi. V takovém eh, kontextu došlo ještě možná ke zhoršení v rámci legislativy eh, v, roce, v období 2014 až 2020 a právě proto se eh, tu odkazuje už i na období po roce 2020. K tomu se dostanu později. Ale v první řadě, proč účetní dvůr vůbec ehm, provedl tento audit? Jakožto poslanci výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu víte, že audit se týká období 2007 až 2013 a eh, ty, tyto audity ukazily některé neregulární výdaje, jak eh, v, v soudržnosti, tak v rozvoji venkova. A proto je zcela zásadní, aby po skončení programového období byly programy uzavřeny, aby došlo k úplnému finančnímu eh, vyrovnání a aby byly identifikovány jakékoliv um, jakékoliv konfliktní eh, výdaje a ehm, aby mohly být zaučtovány eh, do rozpočtu. Takže toto je vlastně určitý základ pro komise členské eh, státy při uzávěrkách těchto programů soudržnosti a rozvoje venkova, tak aby to proběhlo včas. Ten proces těch uzávěrek v těchto oblastech srovnáváme a hodnotíme s tím, že tedy to eh, prohlášení, eh, že, že prohlášení eh, obsahuje řádné výdaje, které jsou v souladu s cíly. Také analyzujeme, zda rozpočtové orgány informovaly o uzávěrkách a zvažujeme také včasnost celého procesu. A e, dále také hodnotíme, jestli komise náležitým způsobem podpořila členské státy a pomohla jim při přípravě těch uzávěrek za období 2007 až 2013 a příslušných programů. Já vás nyní seznámím s našimi e, zjištěními. Zjistili, zjistili jsme, že celkově e, komise poskytla podporu členským státům při přípravě účinných uzávěrek za toto období za soudržnost a rozvoje venkova. Ty eh, pokyny přišly včas a byly ucelené a komise dodala i dodatečnou podporu, kde pomohla členským státům, které byly víceméně spokojeny. Takže tady máme za to, že to byla dobrá eh, úroveň přípravy. Ovšem, kromě tohoto pozitivního zjištění jsme identifikovali také některé body, některé otázky, kde kolezní požadavky jdou nad rámec požadavků nařízení. A chci obrátit vaši pozornost, jakožto tedy poslanců, na tabulku 5 eh, naší zprávy a na další podrobnosti. Připomenu, rozšíření té, eh, toho období způsobilosti podle finančního nástroje na základě rozhodnutí komise, jimž se eh, měnila uzávěrka. Místo, aby se eh, navrhla změna nařízení Evropského parlamentu a rady, a aby, což je záležitost, eh, na kterou jsme upozornili již v roce 2014 a v roce 2015 v naší výroční zprávě, což jsme zmiňovali už i tady na výboru a naší eh, zvláštní zprávě o finančních nástrojích. Pokud jde o pravidlech a postupech za období 2007-13, tak jsme konstatovali, že je tu poněkud omezené zaměření na výstupy a výsledky. I když komise se má povinně, eh, tedy státy se mají povinně zaměřovat na výsledky a komise to má kontrolovat, tak tady ta uzávěrka není přímo navázána na koncový výsledek. Ehm, v roce za období 14 až 20 se více sladila, eh, sladily tyto pojistné nástroje tím, že jsme ehm, znovu zavedli eh, tu ehm, rezervu za, eh, na výsledky, výkonnost a další, kdy v průběhu stále ještě zůstávají určitě přetrvávají určité rozdíly v terminologii, v lhůtách a v, mm, v načasování a my navrhujeme ještě další harmonizaci eh, pro období po roce 2020. Identifikovali eh, jsme ještě také některé body, u nich komise musí zůstat nadále eh, bděla, aby zůstala zachována celková um, životaschopnost tohoto, um, robustnost tohoto projektu. Eh, například eh, lhuty, v nichž mají členské státy eh, příjemcům zaplatit dané částky a dále ještě některé body, které čekají na schválení komise v době našeho auditu. Mm, prověrky na úrovni členských států a komise možná nemusí být úplně dostatečné k stoprocentní zajištění řádnosti. Ehm, a mm, pak je tu ještě otázka zvážení některých eh, projektů eh, relevantních z hlediska státní pomoci. Každopádně je tu eh, otázka timingu celého tohoto procesu, který, které se neschoduje s tím obdobím způsobilosti ani s tím programovacím obdobím, kdy vlastně další období již probíhá. Já to konkrétně ilustruji. Eh, lhůta způsobilosti pro eh, programy na rok 20, za období 2007 až 2013 skončila v prosinci 2015. To je pravidlo N plus 2. A členské státy mohly předložit závěrky eh, komisi do 30. června 2016 v rámci soudržnosti do 31. března 2017. Lhůta způsobilosti Eh, pro období 14-20 skončí teprve v prosinci 2023. To je pravidlo N plus 3. A členské státy budou moci předkládat uzávěrky komisi eh, pro v rozvoji venkova do 30. června 2024 a pro soudržnost do 15. února 2025. A tato delší lhuta pro předkládání dokumentů by se dala vysvětlit eh, tím, že eh, v případě rozvoje venkova se hodně ověřování pro, pro, provedlo již v průběhu tohoto období, ale eh, v rámci soudržnosti je daleko delší lhůta tři a půl měsíce oproti rozvoji venkova. A také v období 2014 až 2020 kde opět byly, kde byly, tam byly více sladěny tyto oblasti. To znamená, že uzávěrka období 1420 v praxi začne později pro soudržnost než pro rozvoj venkova. Překrývání mezi těmi obdobími a další správní problémy při eh, revizi některých předchozích aktivit, které se často konaly více než 10 let předtím, ohrožují účinnost programu. Rozpočet na, rok 2007 až um, 13, ty komplikace o dvě, dva roky a poté tedy, nebo dokonce tři roky po skončení těch, eh, toho příslušného eh, programového období. Opět jsou určitou negativní pobídkou pro další období. Dále eh, oznamování eh, komise v obou eh, oblastech a pro obě programovací období jsou také problematické, protože komise neinformuje rozpočtové orgány v konsolidovaném dokumentu ohledně celého období o celkovém výsledku procesu uzávěrky z hlediska řádnosti výdajů. Máme za to, že komise by měla vám, Evropskému parlamentu a radě, dát konsolidovaný dokument obsahující klíčové informace o těch nejrelevantnějších eh, výkonnostních aspektech implementace. Dámy a pánové, účetní dvůr eh, tudíž konstatuje, že eh, když tedy pravidla se zlepšila, pro období 2014-2020 oproti období předchozímu, jsou na mysli další kroky a, bdě, a e, bdělost ve vztahu k, k těmto závěrkám, aby se celý proces zefektivnil. E, proto tu máme doporučení e, na komise členské státy, které se týkají zlepšení období pro 2020, to je doporučení 1, 2, 4 a dále rizika, které jsme identifikovali pro nadcházející uzávěrku 2007 až 13, eh, to jsou doporučení 5 a 7. Až 7. Takže první eh, doporučení po roce 2020 by komise měla nadále sladěvat eh, regulaci mezi soudržností a rozvojem venkova, a usilovat o harmonizovaný proces za obě období. V druhém doporučení konstatujeme, že v legislativních návrzích pro období po roce 2020 by měla komise eh, zavést eh, definitivní eh, přijetí řádnosti výdajů a výstupu a výsledku. To by zahrnovalo také mít určité postupy pro výpočty reziduálního rizika na, pro, na úrovni programu, tak aby míra nepřekročila uh, určitý um, práh a um, aby bylo možné provést případné korekce v případě horších výsledků. A dále komise by měla specifikovat jak bude informovat rozpočtové orgány o výsledku těchto uzávěrek. Um, za čtvrté, v legislativním návrhu na období po 2020 by komise měla zajistit, že program způsobilosti výdajů pro jedno programové období se nebude překrývat s následujícím programovacím obdobím, aby uzávěrka byla uzavřena i hned, jak skončí období způsobilosti. Členské státy by měly ehm, mít povinnost předložit dokumenty nejpozději 6 měsíců po poslední um, datu způsobilosti komisi a ta by pak měla dalších 6 měsíců na rozhodnutí o těchto dokumentech. Pokud je o poplatky, členské státy by měly platit svůj plný evropský příspěvek eh, příjemcům projektů podle programovací období 2007 až 13 a měli by to zaplatit včas. Tady máme za to, že 90 kalendářních dnů od data předložení žádosti o platbu by mělo být stanoveno pro to období 2014 až 20, že to je určitý eh, optimální časový limit. Další doporučení komise by měla přijímat základní projektová rozhodnutí na kladě eh, eh, období 2007 až 2013 rychle. Eh, měla by mít také interní postupy, které zajistí, aby základní rozhodnutí o projektech byla přijeta rychleji. A poslední doporučení, aby, že členské státy by měly implementovat specifické postupy, jimž ověří způsobilost výdajů ve vztahu k finančním nástrojům a smluvním postupům. Tolik vše z mé strany. Děkuji um, předem panu zpravodaji Liberackému za velice um, plodnou práci při přípravě tohoto jednání. Děkuji. Teď máme trošku problém s časem, protože máme ještě jednu zvláštní zprávu a v půl přijde malcké předsednictví. Takže teď dostane zpravodaj tři minuty, zbytek lidí dvě minuty, takže pane Liberacký máte tři minuty, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající, będę staral se. Děkuji. Já se pokusím eh, ten čas dodržet, nebudu časem plítvat. Dovolte mi říct, že souhlasím s doporučeními předloženými účetním dvorem. Za další, eh, připomeňme si, že mluvíme o stovkách miliard euro. Je to Zemědělský fond a fond soudržnosti. Rád bych rovněž řekl, že bychom ta doporučení měli začlenit do našeho návrhu zprávy a zdůraznit význam cílů, kterých chceme dosáhnout. A je potřeba co nejdříve dosáhnout u závěrky. Má doporučení máte v textu. Já bych rád zdůraznil dvě věci. Zarazilo mě, že komise odmítá eh, jakékoliv závazky co do finanční perspektivy po roce 2020. To je, myslím, velice důležité. Pan Ettinger už řekl, že přemýšlí o doporučeních přesně tohoto charakteru. Dále, a snažím se být co nejstručnější, bych rád řekl, že eh, období způsobilosti a eh, přesahy jsou něco, čeho bych, čemu bychom se měli v příštím období vyhýbat. To nám umožní rychleji vyplácet peníze a umožnit získat maximální míru adsorbce a učinit ten proces co nejhladší. Má zbylá doporučení jsou v textu, dodržím tři minuty a tím pádem už končím. Děkuji za pozornost. Ano, to, byl, to bylo vzorné. Pan Zdechovský, prosím. Thank you very much, kolik liberacký. Eh, dě, děkuji, pane kolego. Já mám teď tři minuty. Je to vynikající spolupráce, máme takovou velkou koalici se socialisty. Já jsem o tom mluvil včera. Děkuji. Evropský účetní, děkuji Evropskému účetnímu dvoru za vynikající zprávu. Já jsem, já eh, zastupuji pana Novakova, který tady nemohl být. Také mám několik poznámek. Kohezní politika a rozvoj venkova představuje největší část výdajů v evropském rozpočtu, asi 44 od roku 2007 do roku 2013 15 milionů Evropanů využili Evropského sociálního fondu. 120 eh, startupů dostalo podporu z evropských fondů a 400 tisíc jednotlivých případů investic do um, malých a středních podniků inovace vytvořila 42 tisíc výzkumných pracovních míst a podpořila 25 tisíc inovačních projektů. Kohezní politika vedla k výstavbě 5 tisíc silnic a rekonstrukci 29 tisíc kilometrů a 1 100 e, železnic. A další 4 tisíce kilometrů bylo rekonstruováno. 10 milionů Evropanů získalo přístup na internet díky Evropskému eh, mm, investičnímu eh, fondu. V roce 2007 až 2013 Evropský účetní dvůr shledal, že ne všechny platby konečné rozvaze přímo souvisí se skutečným dosažením cílů a konečných výsledků. A můj závěr je, že stanovení konkrétních indikátorů výkonu při rozhodování o operačních programech, kvalitativní kritéria, regionální programy a vzhledem ke specifikům regionů by umožnilo audita dosažení konkrétních výsledků. Děkuji vám, děkuji, kolega Morgan, dvě minuty. Děkuji. Já mám jenom jednu minutu, protože Tomáš využil více než své tři minuty. Já chci eh, poděkovat eh, zpravodajům za doporučení. Země jako Polsko jsou beneficienty kolezních fondů a potřebujeme, aby e, to fungovalo. Vítám většinu návrhů, včetně harmonizace je důležité do budoucna, abychom dále harmonizovali nařízení. Myslím, že to akceptujete a soud také. Um, po dalším návrhu na leta po roce 2020 nejprve potřebujeme návrhy od komise, pak parlament musí mít možnost se k tomu vyjádřit, abychom měli jistotu, že nakonec teda teď dostaneme ty návrhy od komise. Co se týče těch překryvů, musíme ukončit, dokončit ty programy co nejrychleji, ale potřebujeme mm, ale N plus 2 nebo N plus 3, protože projekty není možné financovat do konce projektu a pak eh, vyučovat ty peníze úplně na konci. Potřebujeme N plus 2, N plus 3, to bude užitečné pro beneficienty. My jako výbor, jako EU, bychom mohli přijímat programy rychleji a musíme eh, podpořit členské státy, aby to dali co nejrychleji do svých operačních programů, aby to mohli začít čerpat. Ale potřebujeme N plus 2, N plus 3, jinak by to nebylo fér a nebylo by to ve prospěch beneficientů. Děkuji, děkuji komisi. Ehm, pan Zevod, eh, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. My mm, velice oceňujeme zprávu soudu. My jsme úzce spolupracovali s slušným soudem, když říká, že komise úzce spolupracovala s členskými státy, tak my to velice eh, oceňujeme. Mm, byla na tom odvedena spoustu práce, přípravě eh, mm, rok 2013, tehdy byly progr- programy v lepší situaci než předtím, protože byly mm, dozor z účetní a přísnější dozor, jak jsme informovali v našich výročních zprávách. Doporučení, my vítáme doporučení 6 a 7 pro komisi, přijímáme e, všechny zbývající velké projekty, máme jenom šest na stole za více než tisíc těchto velkých projektů. My jsme vyzvali e, um, účetní auditní orgány, aby dělali pečlivý audit um, finančních nástrojů. Um, co se týče doporučení, které odmítnuté a toho litujeme, my jsme mm, se snažili najít formulaci, která by umožnila komisi do, přijmout všechna doporučení. Komise je velice opatrná, co se týče pravomoci iniciativy. Není nut, možné vynutit určité návrhy e, pro vnutit komisi po roce 2020 přes účetní zprávy. To je iniciativa komise. A mm, vzhledem k tomu, že e, bylo řečeno mm, e, spíše s tou určitá instrukce komisi, e, které něco, že by něco měla předložit, to v principu odmítáme. I když věci samé sdílíme většinu obsahu těch doporučení, Pan zpravodaj Liberacky eh, řekl, že velice akceptujeme potřebu další harmonizace, spolupracujeme mezi třemi příslušnými DG tím této věci, také jsou tam doporučení, eh, které nám v podstatě říká, abychom dále využívali systém eh, po roce 2020, který již platí pro kohezní politiku. V principu to pro nás není problém, ale kde máme problém, je, že když nám někdo říká, co máme a co nemáme dávat do svých návrhů, jak řekl komisař Ettinger, eh, komise přijde s návrhy, my zohledníme všechna doporučení, všechna, všechny diskuse, ale ne, není možné, aby nám soud říkal, co máme do těch doporučení dávat. Poslední doporučení, kde máme skutečný věcný problém, to je doporučení číslo čtyři. Eh, vy jste vysvětlil, že víceleté projekty a beneficienty, beneficienti vyžadují určitý čas, aby mohli implementovat ty projekty. Paní Gressl, vy jste hovořila o klíčových projektech v Řecku, které vyžadují určitý čas na implementaci. Sama jste řekla, že potřebujeme projekty, které budou mít výsledky, nejenom finanční absorpci mm, za rok. Mm, je potřeba určitého překrývání, které by umožnilo také hladký přechod mezi jednotlivými obdobími. Víme, že tady problém konkurence mezi uzavíráním a budoucím vývojem, proto chceme jasný, pevný, eh, pevné uzav, jasný postup uzavření z předcházejícího období. To jsem tedy chtěl říct ke kohezní politice my chceme být transparentní, chceme informovat eh, tento výbor o výsledcích a beru na vědomí eh, pana kolegy, eh, poslance Zdechovského, co se týče ex post hodnocení, pane Liberacky, myslím, že vaše doporučení by byla data o mm, výsledcích toho období, to už bylo demonstrováno. My rádi poskytneme veškeré informace o uzavření uzávěrce, jakmile proběhne eh, naše výroční zpráva o aktivitě. Děkuji. Eh, kolega z generálního ředitelství Agrár. Eh, tři minuty. Vzhledem k doporučením pro zemědělství, tak je tady jasná potřeba oddělit dva oba fondy doporučení plně harmonizovat pravidla pro oba fondy. Je třeba vnímat také eh, na základě toho, co se děje v členských zemích, jaké jsou eh, tam příslušné eh, zodpovědné orgány. Pak je tady samozřejmě Fond rozvoje venkova, který je navázán na eh, možnost zemědělskou potřebu a je tady potřeba pokračovat i do budoucna. Co se týče eh, reportingu, tak tady byl jasný eh, pokrok zavírání 2013 až 7, období 2013 až 17 Podařilo se nám většinu programů už uzavřít, jich jenom, zbývá jich jenom 28, které by se nyní měly uzavřít, takže ten, to, ten překryv je mm, relativně uspokojivý v, v oblasti zemědělství. Chci zdůraznit, je tady e, silný apel z e, stran členských zemí, aby byla možnost toho překrývání, protože to znamená kontinuitu vlastně ukončení eh, programu, když skončí období, by znamenalo, že by mm, nastala situace, kdy by bylo několik let nebo rok bez fondů, aniž by bez toho, aby chodili fondy eh, do členských zemí, což není v zájmu ani členských zemí, ani našich orgánů. A na závěr, co je důležité, to chci také zopakovat, nové, nový MFF, eh, nový návrh, teda komise předloží brzy, je tady podpora doporučení um, účetního dvora, co se týče harmonizace pravidel, komise poslouchá, naslouchá a bude to v návrzích, které komise podá. Bude tam hodně pozitivních věcí, které prezentoval eh, soud ve své zprávě. A zase z mm, právních ústavních důvodů komise nemůže eh, akceptovat, že bude instrukce, že dá něco do svého, vydala něco mm, do svých návrhů, což je jediný problém, který máme s tím doporučením. Děkuji. Eh, na závěr eh, se zeptám, zda se zpravodaj přeje slovo. Děkuji. Velice stručně jsou, vidím, že jsou dobré důvody diskutovat s komisí harmonizace a e, překrývání. Pokud komise DG Regio říká, že účetní dvůr nemůže vnucovat nějaká řešení pro kohezní politiku, plus Agri říká, že podle ústavy komise je nezávislá a tak dále. Vážení, to znamená, že budeme mít co diskutovat na úrovni tohoto výboru do budoucna, protože takto rigidní přístup z mého hlediska není dobrý. Pan Válko, děkuji vám za dobrou spolupráci, děkuji panu Ellersovi, sekretariátu, eh, za efektivní návrhy a děkuji paní předsedkyni. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Ano, děkuji paní předsedající eh, za eh, to, že jste předsedala této debatě v dobré atmosféře. Děkuji komisi za velice plodnou proceduru. Eh, byla to sice konfrontační debata, ale velice užitečná. A ta doporučení jsou výsledkem této debaty. Bohužel komise většinu našich doporučení nepřijala. První čtyři doporučení přijata nejsou, ale říkám si proč. Protože když se podíváme na ta čtyři doporučení, pak to je tedy s cílem eh, ještě před eh, přípravou té eh, procedury po roce 2020. Ta procedura proběhla E, ještě před koncem loňského roku, to už je třetí rok stávajícího období toto. A pak jenom k tomu, co říkal pan Von a pan e, zpravodaj. Možná nepotřebujeme N plus 2 a dokonce ani N plus 3, protože to není příklad dobrého finančního řízení. Už teď máme stanovené projekty, a konkrétní příklady. Eh, pokud považujete N plus 0 za příliš odvážné, možná bychom mohli jako kompromis zkusit N plus 1. Není to ve zprávě, ale možná bychom mohli zkusit postupovat takto. To by nám dalo trochu času, aby se mohli všichni zúčastnění aktéři přizpůsobit. Děkuji vám. Já jsem poprosila malcké předsednictví, aby přišla v 11.45 ale až přijdou, tak přerušíme další bod. Ten je také velice důležitý. Je to zvláštní zpráva 31, peníze pro změnu klimatu. Eh, Zpravoda je pan Zdechovský. Za radu vítám pana Ovena, který dostane slovo k představení zprávy. Ale jak říkám, budu to muset přerušit, až přijde malcké předsednictví. Takže máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem poslancům Děkuji eh, eh, také panu zpravodaji. Takže máme tady slajdy a eh, paní Katrina Bryan bude posouvat ty slajdy. Děkuji svému týmu za práci a chci poděkovat také kolegovi Kirsty Kellerlight, kolegyni, která zodpovídala za velkou část tohoto auditu, než odešla a než se stala prezidentkou Estonska zpráva byla vydána 22. listopadu. Měli jsme konstruktivní zasedání 8. února s Ariasem Kanětem, Hoganem a Mrdasem a e, tato zpráva byla také dobře přijata e, těmi na, na, na úrovni e, e rady 14. února. Já e, teď vysvětlím ten audit a jeho doporučení. Takže nejprve audit samotný. E, Eh, naše zásadní otázka byla následující. Zda cíl vynaložit alespoň 20 evropského rozpočtu na kroky související s klimatem eh, bude pravděpodobně splněn a zda to přidá eh, hodnotu. Splnění těchto 20%, to by znamenalo asi 20, 212 miliard eh, eur závazků eh, vynaložených na klimatická opatření. Mezi eh, říjnem 2015 a únorem 2016 jsme provedli auditové návštěvy v Polsku, jich jsem se přímo účastnil o soudržnosti v Německu a Rumunsku o soudržnosti a ve, v Francii, eh, ještě ohledně společné zemědělské politiky, dále jsme řešili eh, rybolov na úrovni komise. Máme dobrou eh, spolupráci ze strany komise, za což jsme vděční. Co jsme neproskoumali, byly některé eh, negativní environmentální účinky jiných eh, výdajů nebo jiných, jiných výdajů, které nesouvisí eh, přímo s, buď s klimatem nebo s životním prostředím. Jsou to také další výdaje, například EIB, ale to bylo mimo rozsah působnosti naší inspekce. Protože komisní systém se zabývá plánovanými výdaji 2014 až 20 eh, a tam je to zatím v raném stádiu, takže eh, Jinak jsme zjistili, že probíhají ambiciozní kroky a byl učiněn celkový pokrok. Konstatovali jsme, že je více eh, kroků v rámci e RDF, v rámci kohezního fondu pro soudržnost. Navštívili jsme jeden projekt který izoluje eh, rezidenční budovy v Bukarešti, Bukurešti, eh, financované RDF. Bylo to opravdu působivé, ale v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu a ESF jsme eh, zatím nezjistili žádný posun směrem ke klimatickým krokům a žádné využití příležitostí. A zatím eh, výzkum zůstává daleko pod tím 35% cílem. Podle eh, komise eh, těch 17,6% mezi rok od 2014 až 16 tedy. A komise nyní má za to, že 18,9% bude vynaloženo na klimatické kroky v období 2014 až 20. Ale to pořád ještě je méně než ten 20% cíl. Ale to jsou eh, čísla komise, která zahrnují i Ehm, někte, některá nadměrná čísla, protože my jsme analyzovali eh, metodiku komise a v některých eh, ohledech se neřídila eh, mezinárodními zvyklostmi. Například rozvoj venkova zemědělství, tam náš výpočet je, když počítá, je, je v podstatě o 35 miliard nižší Další předpoklad dotýkající se přímých pladeb zemědělství. Tam chybí jakékoliv odůvodnění. Pokud eh, použijeme princip konzervativnosti, tak se domnívám, že tento příspěvek by klesl o 9 miliard eur. A v rozvoji venkova jsme zjistili, že jsou eh, rovněž některá nadměrné odhady o 20 miliard eur, eh, vzhledem k tomu, že komise používá metodiku, která dostatečně nerozlišuje mezi různými opatřeními. A je dlužno říci, že eh, když jsme konstatovali podobné problémy v eh, soudržnosti a RDF, tak eh, tam další složka komise uplatnila podrobnější přístup, takže my nedoporučujeme příliš byrokratický přístup. Nezjistili jsme žádnou podstatnou změnu výdajů v EZP, ale tento slide ukazuje jeden dobrý postup projekt eh, v Alpe alpes Francii, který produkuje energii z odpadu, ze zemědělství a částečně z místního zeleného odpadu ale mělo by se dělat mnohem více, pokud jde o nastartování takovýchto postupů. Pořád ještě je čas kvantitativně a kvalitativně provádět změny. DG Agri by mohlo eh, zvýšit eh, zavádění klimatických eh, kroků tím, že bude vytvářet nová opatření nebo bude přesměrovávat stávající opatření. A střednědobé hodnocení by mě mohlo být použito k posílení tohoto cíle v období do roku 2020. A mohli bychom také používat eh, konzultace pro budu- eh, o budoucnosti společné zemědělské politiky, abychom začali plánovat pro budoucnost. Ve výzkumu Horizon 2020 pokulhává za svým původním cílem, jak je tu ilustrováno. Odhádali jsme, že by to vyžadovalo skoro polovinu výzkumných eh, výdajů, aby bylo, šlo na eh, klimat v období roku 2020, abychom to dohnali. Takže lepší akční plán, plánování je zapotřebí již nyní v oblasti výzkumu. Provedli jsme sedm eh, doporučení, které jsou schrnuty. Zde naše hlavní rozhod- doporučení spočívá, aby existoval eh, robustní eh, víceletý program iniciativa, konsolidovaný oznamovací rámec. Dále, by existovalo hodnocení potřeb v oblasti klimatických změn a pokud eh, jde o ty nadměrné odhady pro rozvoj venkova, tak ty by měly být opraveny, měly by být dohnány na situace v těch pokulhávajících oblastech, musí být monitorovány koncové výsledky ale musíme využít všechny eh, příležitosti k tomu, aby došlo k reálnému posunu ke klimatickým krokům. Děkuji za pozornost. My vám děkujeme za velice zajímavou zprávu. Kolegu, slovo má kolega Zdechovský, tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Když je to tak zajímavá zpráva, já budu mít asi opět problém s tím, abych nepřetahoval, ale dovolte mi prvně poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru a konkrétně panu eh, Filovi Vinovnovi za, a jeho týmu za skvělou zprávu. Opravdu eh, za tyto dva dny je už tady několikátá perfektní zpráva Evropského účetního dvoru, která ukazuje, aby jsme nebyli formální právě ve věcech změny, změny klimatu. A myslím si, že že to je velmi důležité. A chtěl bych i poděkovat Evropské komisi za její práci a kooperaci na této zprávě, kdy se snažila nám zase říct svůj postoj. Problematiku změnu klimatu beru jako jednu z nejpalčivějších otázek dnešní doby. Její, doba, její dopady pocítí nejen příští generace, ale možná i my velmi brzy. A v jak velkém rozsahu bude do jisté míry definováno naším přístupem, který nyní k této otázce zvolíme jsem rád, že mohu říct, že Evropská unie je jedním ze světových lídrů v oblasti eh, řešení klimatických změn a globálních problémů světa. Tyto závazky Evropské unie, které byly dané na Eh, eh, které byly dané ve smyslu snížení emisí eh, skleníkových plynů o 20 do roku 2020, či o to hlavní, co bude zde diskutováno, o to užít 20 evropského rozpočtu na opatření v klimatu do roku 2020, vnímám jako velmi pozitivní. Určitě si ale musíme říct, že tyto závazky jsou velmi, velmi ambiciózní a takové si vyžadují konkrétní strategii strategii, měřitelné cíle a akční plány, které by definovaly roli jednotlivých politických oblastí. Z auditu Evropského účetního dvora vidíme, že bylo dosaženo pokroku za účelem dosažení cíle, ale že je zde značné riziko, že to nebude dosaženo. Eh, problém především vidím ve dvou oblastech. Za prvé chybí jasný plán jak chceme zapojit jednotlivé rozpočtové oblasti a nemáme ani impact assessment potvrzující do jaké míry mohou tyto oblasti přispět. za druhé je to problém již zmiňovaného nevhodného užívání koeficientů jak se měří dopad evropských výdajů v oblasti klimatu což považuji za velké riziko. za tomto ohledu si myslím že komise by měla vzít v potaz doporučení evropského účetního dvora a Parlamentu a vyvarovat se možného nadhodnocování eh, koeficientů a zároveň připravit strategický eh, plán pro jednotlivé oblasti rozpočtu. Bohužel, co chybí, je detailní analýza dopadů a efektů, jaký má evropský rozpočet na boj s klimatickými změnami skrze finanční nástroje. A další věc, která mi osobně chybí a kterou též bych eh, rád zmínil, že chybí eh, detailní informace a detailní analýza negativního přispění ke klimatickým změnám a informace o environmentálních dopadech, které mohou či či můžou mít eh, eh, programy financované z evropského rozpočtu. Bez těchto informací však nemáme absolutně žádnou představu, jakým způsobem se Evropská unie podílí na boji s klimatickými změnami, potažmo na jejich opatření, což samozřejmě podlamuje přidanou hodnotu eh, toho vyřčeného cíle 20% z EU rozpočtu, jelikož my vlastně nevíme, na co přispíváme a v čem je to dobré. A teďka krátký závěr. Uh, Určitě chceme jako Evropský parlament vidět větší zapojení evropských agentur, eh, jako je Evropská environmentální agentura nebo Evropský institut inovací a technologií, které spolupracují s komisí a mohou mít v rámci pracovních skupin eh, dopad na, na definici konkrétních měřitelných cílů a akčních plánů. Dále chceme, aby jednotlivé programy, které mají přispět k naplnění vytyčeného 20% cíle, byly jednak utržitelné a jednak se nepřekrývaly a aby měly skutečnou přidanou hodnotu, jak to popsala výborně ve zprávě popsal eh, Evropský účetní dvůr. A poslední, čím bych rád zakončil, je, když řeknu, ano, je to výzva, ale já osobně mám výzvy rád. A věřím, že Evropská unie je schopná eh, již bez váhání čelit eh, těmto výzvám a těším se, že brzy uvidíme více konkrétních cílů a výsledků. Děkuji. Děkuji. Kolega Jávor, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se čas dodržet. Za prvé chci poděkovat panu Winu Owenovi a jeho týmu za skvělou zprávu. V zásadě hlavní sdělení té zprávy, eh, kterou pan Owen představil, je, že nesplňujeme naše cíle a nesplňujeme těch 20% výdajů, což je přesně to, co my zelení říkáme už celá léta. A opakovaně žádáme komisi, aby zrychlila aby navýšila své snažení v této oblasti financování a výdajů, aby ten 20% cíl začala plnit. Ale ono se to nestane, pokud ze strany komise nebudeme mít eh, skutečné závazky. A to se v té zprávě jasně říká, že to není nemožné ty cíle splnit. Protože ne všechny potenciální příležitosti byly plně přeskoumány, takže ono to není tak nějak přirozené, že Evropská unie nesplní vlastní cíle. Je to proto, že jsme neudělali dost, abychom je splnili. Takže potřebujeme daleko více závazků z členských států a z komise a v nadcházejících letech do roku 2020 potřebujeme alespoň, jak říká zpráva, průměrně 22% výdajů na klima a související otázku, abychom ten 20% cíl splnili. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaj za skvělý pracovní dokument. Jsou zde určité věci, které budeme navrhovat v rámci pozměňovacích návrhů, ale jedna věc, kterou chci navrhnout výboru, je, že ty zvláštní zprávy by měly být částečně integrovány do zprávy o absolutoriu pro komisi, protože hovoříme o cílech EU, které možná nebudou splněny, pokud nic neuděláme. Není to jen zvláštní zpráva, musí být i součástí absolutoria pro komisi. Děkuji. Kolega Von. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu zpravodaji a účetnímu dvoru zejména Felovi za skvělou zprávu jako obvykle a za prezentaci. Chápu, že měření výdajů na změnu klimatu je obtížné, protože v mnoha oblastech to spočívá na tom, jaká je definice toho, čemu se říká climate action. A vím, že v mnoha operačních programech, a to znám z výboru REGI, že členské státy a regiony dokážou být poměrně kreativní v tom, co klasifikují jako akce pro změnu klimatu. Protože chtějí protlačit nějaký operační program komisí a pak eh, komisi musí ukázat, jak těch 20% utratí na climate action v operačních programech, takže to je trošku zklamání zatím, že zatím eh, nenastal ten posun k výdajům na změnu klimatu. Proto máme cíle, proto máme těch 20%, proto například v zemědělství je 30% pladeb odvislých od toho, zda zemědělci dělají něco se změnou klimatu, zda dělají něco na ozelenění. Takže má otázka je toto. Ta studie práce, kterou jste udělali v účetním dvoře, je poměrně v rané fázi v roce 2015 a 16 jste prováděli návštěvy v terénu. Já se trochu vrátím k předchozí diskusi. Není moc brzy na tuto zprávu? Neměli bychom se spíše zaměřovat na nějakou podobnou zprávu, jako je toto, někdy ke konci toho programu? Protože v tu dobu by bylo asi jednodušší stanovit, zda k tomu posunu došlo nebo ne. Děkuji. Za DG Agri, pan eh, Runner. Three minutes, please. A máte tři minuty. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedající. I my chceme poděkovat účetnímu dvoru za zprávu a za dobré vztahy během eh, toho konfrontačního procesu. Byly mezi námi určité rozdíly v názorech i co do metodiky. Komise je toho názoru, že jsme používali mezinárodně zavedenou metodu a zakládáme ji na jednotlivých markrech. Jak už jsme také řekli, eh, je problematické měřit jaké výsledky mají investice do změny klimatu. Zaměříme se na to, jak výdaje a mainstreamování změny klimatu zlepšit. Jak už uvedla komise v reakci na tuto zprávu. Toto je poprvé, kdy byl nějaký procentní cíl výdajů na změnu klimatu v zemědělství. V předchozím období žádný takovýto cíl neexistoval, takže lze očekávat, že budou určité problémy s uvedením celé této věci do praxe. Nicméně snažili jsme se ze všech sil tento cíl splnit. A stále je čas eh, věci zlepšit přímo v terénu, jak už tady zaznělo, záleží to také na členských státech a na operačních programech a na tom, co udělají zemědělci s těmi navrženými rozpočty na provádění těchto opatření. A ze všech sil se budeme snažit, abychom ten cíl splnili. DG Agri, komise nesouhlasí se všemi doporučeními. Částečně akceptujeme Eh, to doporučení o tom přehodn- pře- přílišném eh, hodnocení, ale také uvádíme, že ta eh, sledovací metodika musí být stabilní, aspoň během stávajícího víceletého finančního rámce, i kvůli předvídatelnosti, konzistentnosti a transparentnosti. Ale pro další období samozřejmě zvážíme, co s tou metodikou dále udělat. To je vše, děkuji. Děkuji. Pane Oene, chcete ještě něco dodat? Protože ministr už je za dveřmi a přijde. Děkuji. Dvě stručné poznámky. Měl bych reagovat na otázku pana Vona. Ano, je složité měřit klima a pokud to děláte, musíte být opatrní, pokud máte nějakou nejistotu. My nejsme přesvědčeni, že komise byla opatrná například v SZP pilíři 1 eh, ohledně ozeleňování, tam je obrovské množství peněz a využívání nějakých typických pravidel. To na, eh, naznačuje, že byli spíše konzervativní, používali nízká čísla 10% nebo 20% pro celkové platby eh, jako Eh, platby na změnu klimatu a oni se eh, rozhodli pro těch 10%, což je tady konzervativní přístup a ve finále to znamená rozdíl 9 miliard euro. Pan Von se také ptal, zda je moc brzy. Já si nemyslím, že je moc brzy. Eh, všichni řekli, že je možnost se zlepšit a souhlasím s vámi, že účetní dvůr by se k tomuto měl ještě vrátit. Na ten cíl bychom se měli zaměřit třeba za pár let a měřit skutečnou výkonnost, nejen plány. To je velice dobrý nápad a pečlivě ho zvážíme. Na závěr dvě obecné poznámky. Za prvé, Evropská unie je ve velmi vážné eh, situaci. Učední dvůr, jak řekl náš prezident, je přesvědčen, že eh, je důležité získat důvěru občanů. Pokud naši političtí vůdci se k takovémuto cíli zaváží, myslíme si, že je zásadní, aby všichni Političtí vůdci i všichni úředníci se zasnažili ze všech sil, aby toho dosahovali a aby vysvětlovali, čeho dosáhli. A to je téma naší zprávy. Dosáhli jsme let čehos. Děkuji všem za poznámky. Mnozí zde řekli, že EU je první na světě, kdo se zabývá mainstreamingem takovéhoto rozpočtu. Mainstreaming není nikdy jednoduchý. My jsme učinili určitá doporučení, aby se ten proces zlepšil. E, období 2014-2020 je lepší než to minulé období, ale ještě se můžeme zlepšit více. Takže jenom proto, že říkáme, že zde je vážné riziko, že nesplníme ten cíl 20%, to neznamená, že bychom navrhovali e, ten cíl opustit. Je to velice důležitý závazek a je potřeba učinit doporučení, abychom ho zlepšili do budoucna. A děkuji panu zpravodaji za skvělý pracovní dokument, díky všem za komentáře a ještě jednou díky mému týmu. Dobře, tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Děkuji. Tomáši, je mi líto, ano, prosím, prosím. Verzeihung, aber wir müssen zu dieser Themen. Omlouvám se, ale musíme se znovu vracet stále k těmto tématům. Co 2018-19 um, prosím o e, poznámku, že musíme tyto témata diskutovat. Děkuji. Děkuji také účetnímu dvoru za prezentaci těchto zpráv. E, vítám e, zástupce mackého předsednictví um, sekretariátu rady, doporučení eh, rady k eh, absolutoriu komise a další části eh, rozpočtu v přítomnosti rozpočtového komisaře, takže jsem ráda, že jste mezi nás vrátili, pane ministře. Paní ministrině, máte slovo. Pane ministře. Paní předsedkyně, vážení poslanci, pane komisaři, je mi potěšením, že tady mohu hovořit, že mohu prezentovat doporučení Rady k absolutorium komisi implementaci rozpočtu na rok, za rok 2015. Chci připomenout eh, eh, význam těchto kroků. Je důležité efektivně využívat evropské prostředky s kvalitním finančním managementem. Dosahování dobrých výsledků je důležité, protože veřejnost si dělá svůj názor na kroky financované z evropského rozpočtu. Minulý týden 21. Eh, února ECOFIN přijela doporučení udělit absolutorium komisi za implementaci rozpočtu 2015. Také ECOFIN přijal doporučení absolutoria pro centralizované, centralizované exekutivní agentury a společné podniky. Ve svých doporučeních Rada eh, zdůrazňuje řadu prvků, které z jejich hlediska by se měla implementovat všemi aktéry bez, bezodkladně. Na jedné straně eh, rada vítá pozitivní stanovisko soudu, eh, co týče spolehlivosti um, zprávy a um, žádá komise, aby zachovali kva- vysokou kvalitu účtu v příštích letech. Rada konstatuje s uspokojením, že eh, celkové celková úroveň chybovosti se zlepšila v posledních letech, přičemž odhadovaná úroveň na rok 2007 až 2013 programové období byla nižší než předchozí cyklus 2000 až 2006. Na druhou stranu je rada zklamána, že celkový odhad Eh, platby 2015 byl 3,8 a operační výdaje stále eh, ovlivňují významná míra chybovosti. Ještě jsme eh, nedosáhli ehm, požadovaného cíle. Přejeme si každoroční zlepšování finančního řízení a odhadovanou chybovost ve všech politikách. Musíme eh, si uvědomit, čeho již bylo dosaženo. Rada si cení akcí komise a členských zemí. Rada konstatuje s uspokojením, že nerespektování pravidel pro veřejné zakázky klesly, tyto případy ve srovnání s předchozími roky díky úsilí Komise členských států na odstranění slabých míst v této oblasti. E, zlepšování politiky samozřejmě má určitý časový odstup, především vzhledem k komplexnímu právnímu rámci pro evropské výdaje. Je před námi ještě ale spousta práce. Rada vyzývá komise členské státy, aby implementovali doporučení účetního dvora také vyzývá členské státy, aby nadále spolupracovala s komisí a prioritizovala zvyšování kvality spíše než kvantity. Mm, úrov, kontrol na pr- nejnižší úrovni pro detekci chyb a jejich korekci před deklarováním výdajů. Pro komisi. Rada zdůrazňuje, že kontroly znamenají náklady při eh, zohlednění složitosti mm, programů. Proto je třeba najít rovnováhu mezi rizikem chyb a náklady se zaměřením na lepší kontroly, spíše než na větší množství kontrol. Dovolte, abych zúraznil, že prevence je vždy větší než lepší než korekce. Proto preventativní opatření jako pozastavení plateb by se mělo aplikovat pouze e, v souladu s odpovídajícími pravidly. Rada zdůrazňuje potřebu aplikovat finanční korekce a vymáhání prostředku podle pravidel, aby byl chráněn evropský rozpočet. V tomto kontextu Rada lituje, že ne všichni aktéry plně využili dostupných informací prevenci e, korekcí a oprav významného množství chyb, což mohlo snížit celkovou e, chybovost ve všech kapitolách. Je důležité, aby se členské státy ponaučily z minulých chyb a proto Rada vyzývá komisi, aby poskytla komplexní zprávu e, oblasti, kde je vysoká a identifikovali příčiny. Tady také rada vyzývá komisi, aby identifikovala slabiny a e, analyzovala eh, výhody a náklady příslušných patření, také zjednodušení příslušných pravidel, zlepšování kontrolních systémů a programů. Chci zdůraznit, že Rada považuje zjednodušení ehm, za zásadně důležité pro eh, snížení chybovosti. Zjednodušování, lepší pokyny a instrukce jsou důležité, eh, čím se, že se tím snižuje množství chyb a umožní se efektivnější, méně nákladné kontroly. Rada vítá úsilí komise při zlepšování dostupnosti a kvality informací o finančních nástrojích a společném managementu, především na programe období eh, od roku 7, 2013, eh, do roku 2013. Ehm, Rada chce sdílet tyto informace transparentním způsobem, také zúrazňuje eh, zveřejňování a výměnu informací o spolehlivých výsledcích auditu s ohledem Eh, mm, zlepšit aplikaci principu jednotného auditu. Rada vítá analýzu chyb a klasifikace a distribuci korekčních opatření, pravných opatření implementovaných v roce 2015. Bere na vědomí konstatování z Četního dvora, eh, co se týče typu výdajů a způsobu managementu a odhadované úrovni chybovosti k finančnímu managementu a předvídatelnosti evropského financování. Ta rada zdůrazňuje názor účetního dvora, že vysoká úroveň závazku vyžaduje dlouhodobější perspektivu. Vyzývá komisi, aby připravila, zveřejnila každoročně dlouhodobý transparentní plán pro eh, rozpočtové stropy, odhadované závazky plateb, dokonce stávajícího MFF, také omezení kapacity a e, potenciál k e, decommitments. Rada vyzývá komise, aby pravidelně poskytovala e, včasné aktuální informace o potřebě závazků na platby a dostupnosti fondů v ročním rozpočtu tady je třeba připomenout, že Rada překládá velký význam respektování principu jednoty evropského rozpočtu. Poslední bod je, jsou výsledky. Dosahování výsledků má velký význam, především v kontextu rozpočtové disciplíny a omezených zdrojů. Ehm, omezu, oceňuje práci účetního dvora, domnívá se, že to důležitý prvek e, k ročnímu hodnocení do kvality finančního managementu evropských prostředků. Proto podporujeme, mm, chceme, aby účetní dvor se i nadále zaměřoval na výsledky ve svých budoucích zprávách vítá e, záměr komise e, rozpočtu založeném na výsledky k e, diskusi různých aspektů tohoto typu rozpočtování na evropské úrovně. Také chce, aby komise nadále mm, konsistentně měřila výsledky na všech úrovních managementu programu, aby umožnila hodnocení ve srovnání se stanovenými cíly. Rada zdůrazňuje, že ehm, budování tohoto rámce výsledků by mělo respektovat ehm, poměr ehm, nákladů a výnosů a příslušné indikátory by měly být stanoveny, aby přinesly relevantní data a nepřinášely další administrativní zátěž. Dámy a pánové, tlak na EU a národní finance je stále realitou v současném ekonomickém scénáři. Bude to vyžadovat, aby více institucí a aktérů pečlivěji řídila evropské fondy, lépe projektovala budoucí požadavky na financování. Musíme eh, zavřít s tím, že připomenu, že odhadovaná chybovost účetního dvora nemá být mírou podvodů nebo neefektivity nebo E, plítvání nutně. Nicméně musíme vyslat občanům a daňovým poplatníkům jasný signál, že prostředky se využívají zodpovědně. Děkuji vám. Děkuji. Hm. Děkuji. Ausführen, dass Sie kommen und Děkuji, že jste mezi nás přišel a Prezentoval jste nám tuto zprávu a my eh, bychom přivítali ještě hloukovější práci ze strany Rady. Děkujeme za tuto prezentaci. Eh, Jachim, si chce vzít slovo? Joachim? Již uh, jsme o tom mluvili s eh, vaším velvyslancem, jak chceme pokračovat dál. Rada samozřejmě jako rozhodující, eh, spolurozhodující článek je naším nejdůležitějším partnerem při um, přípravě rozpočtu a společně dohodnuté cíle a pro záměry v Evropské unii mm, musíme takto společně realizovat a za, proto vám děkuji za to, že jste přišel, děkuji vám za vaše doporučení, nabídky a na této bázi budeme dále spolupracovat. Děkuji. Někdo další? Paní Ayala Zender, prosím. Eh, muchísimas gracias, presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem dorazila trochu s požděním, ale Slyšela jsem konec prezentace, já jsem zpravodajkou pro agentury letos, takže vítám um, stanovisko rady. Um, pokud jde o absolutorium k loňskému roku a také návrh pana Celera z, le, z letošního roku, um, tak eh, v obou těchto případech zúrazňujeme, že je důležitá vazba mezi doporučeními evropského semestru a těmi doporučeními, která um, vyplývají z našich absolutorií, která jsou možná více specificky zacílená, kdy eh, jde o konkrétní linie rozpočtu, ne toliko makroekonomické otázky. Ale samozřejmě jedno ovlivňuje druhé. Makroekonomické otázky mohou ovlivňovat pravidla týkající se fondů, blokování fondů. A my jsme proto, jakožto předsednictví, chtěli požádat o vaše stanovisko tomu, jak bychom mohli použít tedy semestry jako takový. Protože momentálně vidíme eh, státy nadměrným deficitem, které um, mají problémy. A na druhé straně jsou to země, které mají nadměrný přebytek. A ti jsou, příjem, ti jsou přitom eh, jedními z hlavních příjemců těch fondů z hlediska jejich alokace. Když by nás zajímal váš názor. jakým způsobem bychom mohli dávat určitě pobídky, či přimět ty země, které mají nadměrné přebytky, aby s tím něco udělali. Ty, tyto přebytky eh, ohrožují ekonomickou kapacitu Evropské unie. Um, to by mohlo mít potom dopad na uh, náš proces našeho absolutoria. Možná by se oba soubory těchto návrhů mohly doplňovat. Pan Von, děkuji. Děkuji rovněž malskému předsednictví za to, že se dostavilo, za, děkuji za jejich prezentaci. A já jsem samozřejmě rád, že předsednictví chápe, že je rozdíl mezi chybovostí a podvody. Bohužel jsou lidé v této sněmovně, kteří záměrně chybovost a e, finanční podvody zaměňují a směšují. Ale samozřejmě komise hraje roli při snižování chybovosti, ale také členské státy. Nezapomínejme, že 80% eh, fondů vynakládají samotné členské státy. Proto mají velký podíl na snižování chybovosti. Jedna z nejdůležitějších otázek, o kterých hovoříme, je eh, otázka zjednodušování, o tom hovoříme pořád. Komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni, která se má zabývat zjednodušováním. A otázka na radu je, zda rada přeskoumala tuto zprávu na vysoké úrovni a zda členové rady přijeli tato doporučení v té zprávě, nebo jestli máte některé eh, výhrady, otázky, tak se o ně můžete s námi podělit. Pak jsou tu také ty otázky takzvaného gold plating, ke kterému dochází na úrovni členských států. Nevím, jestli eh, se o tom bavíte. Pokud některé členské státy, eh, pokud se to zadrává na určitých eh, částech byrokracie a tak dále, pokud se k tomu přidává ta byrokracie, tak to může zvyšovat tu chybovost. A je otázkou, jestli je v radě mechanismus na sdílení postupu ať už je to ohledně goldplating nebo ohledně dalších otázek. Já myslím, že ta otázka, eh, k níž dochází na úrovni členských států, vyžaduje, aby byly zavedeny určité postupy na úrovni rady. A poslední otázka se týká otázky eh, vlastně poukazování na jednotlivé státy, to, známe eh, uvádění jmén, ukazování prstem. Ohledně toho se vede velší, větší diskuze, jestli bychom měli na problematické členské státy přímo ukazovat z hlediska chybovosti a dalších problémů, které mohou mít. Jaký je k tomu postoj rady? V tomto výboru je k tomu smíšený názor, někteří lidé na tom mají, k tomu mají eh, vstřícný názor, někteří méně. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. Já jsem také na seznamu řečníků. My se zabýváme otázkou výkonnosti. Zabývá se tím také rada? Co si pod pojmem performance výkonnost představujete? Protože já si myslím, že bychom komisi měli dát pár rad, jakým že to směrem bychom se v té věci měli posouvat. A teď má slovo pan komisař pro rozpočet, prosím. Paní předsedající, pane předsedo rady, europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové. Zpráva rady, doporučení rady jsou důležitým podkladem pro práci komise při přípravě, budou, přípravě budoucích rozpočtů a i při řešení absolutoria rozpočtu. Proto Díky za tuto cenou práci, která probíhá paralelně s doporučeními účetního dvora a s doporučeními Evropského parlamentu eh, zprávy pana Celera. Je to jedno z těch doporučení, o kterých mluvila paní předsedkyně. My ta doporučení respektujeme a řídíme se jimi v naší další práci. Děkuji za uznání toho, že chybovost klesá. Myslím si, že chybovost je důležitý nástroj a bude jím i do budoucna. Tuto chybovost bychom pak eh, kromě indikace pro výroční rozpočty měli doplnit také o to, co ve finále je eh, zneužití veřejných eh, prostředků, to je těch 0,8 až 1,3 a já si myslím, že evropská rozpočtová politika a rozpočtové plánování na evropské úrovni je na mezinárodní úrovni, ale i na úrovni státní a regionální považováno za velice dobré. Rád bych navázal na předřečníka. My jako komise v Evropě nemáme žádnou podpornou strukturu. E, pokud nějaký starosta o něčem někde rozhodne, má plnou podporu, peníze, všechny nástroje a prostředky pod jednou střechou. V členských státech, kde e, nejsou e, tedy nějaké rozvinuté, eh, pardon, není eh, hodně regionů a tak dále, eh, tam to takto snadno funguje. O něco komplexnější to je ve státech, jako je Německo, kde jsou různé místní úrovně samozprávy a ještě složitější to je v Evropě. Od popsání projektu po vytvoření zakázky u nás přes vypsání projektu v terénu, přes udělení projektu, přes provádění těch projektů samotnou stavbu, přes eh, jaksi vyučtování, závěrečné vyučtování a tak dále a tak dále, až po samotný závěr projektu je velice složité vše dělat řádně a správně. Je to složitější, než co dělají samozprávy na místní, regionální nebo státní úrovni. Tento proces, takzvaný single audit, tedy přeskum na jednom místě, rovněž staví na principu důvěry. V Evropské unii musíme mít vzájemnou důvěru. Rada, členské státy a práce komise a parlamentu. Ne slepou důvěru, ale důvěru. A naopak e, musíme důvěřovat také v kompetence, kvalifikaci a schopnosti národních, regionálních a místních samozpráv. Jinak ten single audit nebude fungovat. Tedy jsme odkázáni na to, že v těch 28 členských státech a několika stovkách regionů budeme mít srovnatelnou kvalitu, kvalitu rozpočtové práce. To zatím není. A musíme na tom všichni pracovat, task force v komisi a všichni naši úředníci jsme připraveni provádět poradenství a celý ten proces doprovázet. Ale jak si tu výkonnou moc jako takovou nemáme a nikdy mít nebudeme, ani ji nechceme. Proto potřebujeme zásah rady. Každá kritika evropského rozpočtu je správně kritika komise. Chybovost je na nás, ale týká se také našich jednacích partnerů, to znamená členských států, jejich ministerstev, jejich úředníků, regionů a jiných eh, komponent. A myslím si proto, že takováto společná odpovědnost je právě ta cesta, jakou se musíme ubírat. Bereme na vědomí vaše návrhy dalšího zjednodušování. S nimi souhlasíme. Ta debata o přeskumu v polovině období začne, jak doufáme, co nejdříve, aby eh, Tedy a proto je reforma rozpočtu důležitým základem. Parlament je proto dobrý odrazový můstek. Rádi bychom poprosili, aby naši italští partneři co nejdříve začali plánovat eh, diskuse o midterm review a midterm revision, aby eh, chom tedy nepromeškali to okénko do Brexitu. Máme pár dnů nebo týdnů čas, ale ne více. Bereme na vědomí, že jsme eh, od tří států slyšeli odmítavý postoj a od dvou členských států máme takzvaný joint statement. V tom je pozitivní, že ta kritika je zdrženlivější než v minulosti a že se tam uznává naše práce. To nám dává odvahu dělat vše, aby až ta stejná procedura eh, od švédu a od Irů už se neprosadí, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby do budoucna byla absolutoria přijímána v radě jednomyslně. Děkuji. Děkujeme. Pane předsedo rady, máte slova. <clears throat> Děkuji. Zareaguji na některé otázky, které tu zazněly od poslanců výboru. Začnu paní Ayala Zender. Důležité téma. Když máme tu nerovnováhu mezi zeměmi, tak když si uděláte e, vážený průměr, tak je to celkově pozitivní. Od krize e, vidíme první statistiku s růstem a bilance veřejných financí je také pozitivní, nicméně to reflektuje e, ty velké nerovnosti v rámci EU a v eurozóně. Že mluvíme o makroekonomické politice, která je poměrně, abych tak řekl, mladým kontroverzním tématem. I v samotném rozpočtu aktuálně hovoříme o fiskální politice. Rada nabyla dojmu, že je dobré, aby ty země, které mají fiskální prostor, jej využily. Ale Eh, moc se jim nelíbilo, když komise navrhla ve své zprávě eh, takovýto postup, takže zatím eh, ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být, ještě nemáme ten koordinovaný přístup k využití tohoto fiskálního prostoru, abychom tedy žádali země s nadbytky ve veřejných rozpočtech nebo v přebytek běžného účtu, že by to využívali jinde, to tam zatím nejsme. Pouze země, které mají velké problémy. Eh, jsou žádány, aby eh, se stanovily podmínky, které budou muset dodržovat a v případě Řecka, kde to je velká krize, tak tam ta krize je skutečně vážná, nikomu se to nelíbí a ta situace je velice složitá. Takže jakmile se dostaneme nad rámec tohoto celého, i když k nějakým kontroverzím dojde, tak je otázka, zda by se měly vyčlenit nějaké finance na evaluaci nebo strukturálních snah, eh, tak to eh, zatím neděláme, ale jak uvedla komise, my řešíme jednotlivé případy případ od případu ale mezi době nikdo neví, zda je migrace zvláštní případ, nebo zemětřesení zvláštní případ, nebo co. Takže je potřeba mluvit o využívání rozpočtů e, v rámci tohoto přístupu. A komise, e, pardon, rada e, zatím na toto nemá názor, protože jsme o tom nemluvili. A když, tak vždy pouze negativně, že se to bude používat jako sankce pokud nějaká země nebude mít řádnou strukturální, eh, řádnou strukturu k dispozici, jak víte, tak například v případě dvou konkrétních států se to nakonec pak stejně neaplikovalo. Takže je to zajímavý návrh, ale potřebujeme čas, aby ten návrh mohl vyzrát. K paní předsedkyni, vy jste mluvila o významu výkonnosti, performance v rozpočtech. Eh, k tomu bych mohl říci, že rada vítá práci účetního dvora eh, v rámci hodnocení eh, výroční zprávy těch aspektů výkonnosti. Jako rada jsme přesvědčeni, že hodnocení výkonnosti je zásadní při řešení otázek výdajů na evropské úrovni a otázky výkonnosti by měly mít alespoň tak důležité jako otázky legálnosti a pravidelnosti eh, transakcí. Ve svém doporučení rada zdůrazňuje nutnost zlepšit eh, nastavení indikátorů pro výkonnost, například konzistentní využívání řádné terminologie, a nebo zavedení koherentních a smysluplných měřicích rámců v evropských institucích. Nicméně musí to probíhat vyváženě. Je zde celá řada nutných indikátorů, které je potřeba stanovit za účelem poskytování relevantních dat a zároveň, abychom se vyhnuli zbytečnému, zbytečné zátěži. Já jsem v minulém životě, ještě než jsem se stal europoslancem, se účastnil těchto hodnocení e, financování finančních programů EU a ty indikátory se vždy objeví. A nemůžeme očekávat, že ty indikátory vymyslejí členské státy. Je zatím hodně výzkumu, eh, vytvoření těch indikátorů vůbec není snadné, je to vědecky velice náročný proces, je to eh, jako v oblasti životního prostředí, když je potřeba, aby eh, indikátory udržitelného rozvoje vypracovala OECD, tak podobně jako když chcete indikátory pro celou řadu aktivit, chcete-li zjistit skutečnou účinnost a výkonnost něčeho, tak to musíte dělat centrálně. Musí to vypracovat výzkumný ústav a tím pádem to vůbec není snadné, ale alespoň to je postup, jak získat data levněji. Jinak by ty náklady byly daleko vyšší než výhody využívání těch indikátorů. A tím se dostávám k tomu, co říkal pan Von ohledně eh, sdílení osvědčených postupů. To je také součást eh, toho revizního postupu jako peer review nebo naming and shaming. Eh, z hlediska rady zatím tu praxi z hlediska rozpočtu nemáme, ale na příštím zasedání rady proběhne prezentace tří případových studií ohledně strukturálních reform. Takže to je jiná oblast, ale Hovoříme-li o sdílení osvědčených postupů, tak to je ten způsob, jak toho dosáhnout. Tedy, že se vyberou tři země, ať už z jakéhokoliv důvodu, a připraví prezentaci pro ostatní členy rady, se kterými se oni podíl, podělí. Takže eh, praktikujeme to, ale beru na vědomí, že to je něco, co musíme dále navrhovat, aby se to vztahovalo i na oblast evropského rozpočtu. Co se týká toho naming and shamingu, to je také velice ošemetné. My provádíme takzvané peer review, zpracováváme tabulky, ty jsou pak zveřejňovány, ale e, zatím provádíme naming and shaming pouze u třetích států, tedy nečlenských států EU, e, zejména co se v současné době týká daňových rájů. Ale v rámci EU musím říct, že eh, zatím jsme o tom vůbec nediskutovali. A z osobního hlediska by samozřejmě člověk viděl, jak užitečné to naming and shaming může být. Ale děláme to eh, tak nějak diplomatičtěji. Co se týká strukturálních reform, máme tři kategorie snahy, to znamená ti, kteří jsou na tom velice dobře, ti, kteří neplní úplně všechno a tak dále. Takže ta peer review provádíme a co se týká eh, národních rozpočtů, tak eh, tady nevidím, proč by se ta metodika nemohla rozšířit, že bychom tomu neříkali naming and shaming, ale říkali bychom tomu peer review s klasifikováním snah nebo něco takového. Ten rozdíl mezi chybovostí a podvodem eh, beru na vědomí, že to zatím není úplně spublikováno, aby se tak řeklo. Ona chyba je vágní slovo, ale bohužel to je eh, nejlepší slovo, které v, dané, v daných okolnostech máme. A je potřeba zajistit, zejména když mluvíme s médií, abychom jasně rozlišovali, co čím myslíme, co je ještě chyba a co už je podvod. A také fakt, to je ještě kontroverznější, že máme pouze jednu Evropskou unii na světě a jsme benchmarkem sami pro sebe tím pádem. Na rozdíl třeba od soukromého sektoru, kde máte různé firmy a můžete dělat průměry a tak dále. Ale Evropská unie je jenom jedna, takže musí stanovovat benchmark a snažit se ho zároveň plnit. Já si myslím, že jsem odpověděl už skoro na všechno. A ještě máme trochu času, takže co se týče osvědčených postupů nebo případových studií, Tak já mohu samozřejmě hovořit o mé zemi, například na rozdíl od jiných regionů členských států. Naše vláda většinou předfinancovává eh, podíl na financích EU v rámci sdíleného řízení. Máme celou řadu kontrol, které se provádějí kromě těch povinných kontrol, jak se uvádí v té sektorové legislativě EU. Zatím Eh, tento kontrolní systém, který funguje od přistoupení, celkově vedl k detekci relativně malých nepravidelných částech na úrovni národních auditních orgánů eh, i na úrovni komise a účetního dvora. Nicméně naše zkušenosti s implementací fondů EU ukazují, že je důležité vyvažovat kontrolu a hladkou implementaci systému. Takže ačkoliv instituce v členských státech mají snižovat chybovost, uvědomujeme si rovněž, že zde zapotřebí dosáhnout určité rovnováhy mezi výhodami, mezi přínosy a náklady. Já i jako ekonom eh, často šokuji studenty tím, že říkám, že trochu znečištění nebo trochu kriminality je přípustné ale ve finále všechno něco stojí. Jak říkají angličané, oběd zadarmo neexistuje. Takže minimalizace trestné činnosti, minimalizace, eh, minimalizace znečištění životního prostředí, všem má své výhody, ale všem má i své náklady. A to platí i tady. Až do června letošního roku se bude malské předsednictví snažit dosáhnout co nejvíce pokroku v rámci aktuální revize finančního nařízení, na tom pracujeme. Eh, to se bude týkat evropského rozpočtu, protože my jsme přesvědčeni, že eh, skutečné zjednodušování pro národní orgány a příjemce peněz v terénu přispěje k nižší chybovosti v budoucích letech. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Ratsprezident. Děkuji, pane předsedo rady. Dovolte, abych Eh, měla několik poznámek. My víme, že v mm, v rozpočtové oblasti se nedostatečně spolupracuje. My litujeme, když vidíme, že eh, mnohé členské státy mají důležitou zodpovědnost a my bychom si přáli, abychom o tom mohli častěji eh, mluvit. Ehm, my jsme si ehm, všimli, že rada a členské státy není to tež. Já chci poprosit o to, abychom zvážili, jak zlepšit tu spolupráci mezi námi. Ehm, teď v podstatě neexistuje spolupráce mezi výborem pro rozpočtovou kontrolu a příslušnými pracovními skupinami rady. My bychom, to není moudré, my bychom měli spojit síly, my bychom měli vyřešit ehm, otázku absolutoria rady, Eh, a bychom znali své hranice. Já chci říci, že pro nás je to, už je to také otázka důvěryhodnosti. Ehm, vy jste prezentoval eh, zprávu absolutoriu rady. Máme k institucí 23 agentur, 7 společných podniků. Vy jste eh, položil absolutorium jednu agenturu, 23 agentura sedm podniků, takže další chybí. E, toho si všímáme už leta. E, říkáte, že to je v rozpočtu komise, ale on no, to tam není. Tam jsou všechny linie a e, kapitoly, to známe. Ta, ta výměna v takto prázdných formách k ničemu nevede. Proto prosíme radu, aby nové instituce také zohlednil ve své zprávě absolutorium. Byli bychom rádi, kdybychom dostali nějaký, e, nějaký posun ze strany rady, aby, protože to je díra v systému, které velmi litujeme. Budeme na tom dále pracovat, na hledání řešení. Musíme zvážit, jak Evropská unie bude vystupovat směrem ven a mm, to, že se nám to nepodaří řešit, to je velmi eh, politování hodné. Náš výbor to považuje za politování hodné a my jsme připraveni s vámi o tom jednat. A teď jsem mluvila o tému, otevřela téma, takže by nebylo fér vám, vás nepustit ke slovu, takže si chcete, tak si můžete k tomu vzít slovo. Jinak děkuji, že jste přišel a bylo by hezké, kdybychom mohli mít vést jistou výměnu o důležitých otázkách implementace rozpočtu. Paní předsedkyně, pokud je tady někdo, kdo byl na obou stranách e, příkopu, tak jsem to já. Já eh, to chápu a je nešťastné, že se tady vede taková, takové přetah, že tady probíhá takové přetahování. To nepomáhá institucím, rozpočtu a ničemu. Takže já udělám, co bude v mé moci, abych toto vyřešil nebo řešil. Nicméně parlament má nevýhodu, co se týče jednání s radou, protože předsednictví se mění což nepomáhá. Nemůžete si vybudovat vztah s jedním člověkem. Mm, Během několika let musíte začít znovu a znovu, i když je určitá kontinuita. My konsultujeme s nadcházejícím předsednictvím a předcházejícím, ale není to ideální situace. Rada hmm, podporuje kontrolu implementace celého rozpočtu, včetně všech institucí, při respektování smluv. Rada souhlasí, že jak parlament, tak rada mají přístup ke všem finančním informacím, které jsou nutné pro plnění úkolu v rámci udělování absolutoria. V tomto kontextu rada soudí, že absolutorium poprvé letos využívá eh, dostupnosti výročních zpráv všech institucí jako veřejných dokumentů. V několika případech návrh memoranda o porozumění, které by organizovalo výměnu relevantních informací pro absolutorium mezi oběma institucemi, bylo navrženo již v roce 2011. Rada je připravena projednávat kontext takovéto mm, takovéhoto postupu. Na závěr chci poděkovat za tuto velice užitečnou výměnu názorů. Jsem rád, že mnohé sdílíme i společné přání eh, každoročních zlepšení, které tvoří základ eh, stan, pro eh, mm, rozhodnutí účetního dvora bez eh, kvalifikace a jsme pro, eh, zavazujeme se k mm, řádnému mm, provádění evropských fondů a eh, chceme vykonávat kvalitně dozorčí roli, protože o to jde. Nemá cenu nechat, aby nechat koně utéct a pak teprve zavírat dveře chceme vyslat jasný signál občanům, daňovým poplatníkům. Je důležité to zdůraznit, že evropské fondy se používají zodpovědně. To je věc, kterou očekávají. To je minimum toho, co očekávají. Přeji vám hodně úspěchu, děkuji za pozvání, děkujeme za tuto výměnu a přejeme hodně úspěchů malckému předsednictví. My uděláme všechno pro to, abychom ho zajistili. Končím jednání, budeme pokračovat ve tři hodiny absolutoriem pro Evropský parlament. Děkuji.